Ja, liebe kolege. Tak, vážení kolegové, kolegyně, zahajuji tímto eh, zasedání eh, výboru pro mezinárodní obchod. Vítám vás všechny srdečně po letní přestávce. Doufám, že jste strávili příjemné léto a že jste fit a že budete schopni dostat výzvám následujících týdnů právě v oblasti mezinárodního obchodu, e, v oblasti kompetencí našeho výboru máme celou e, řadu věcí, do kterých se musíme pustit. A tím vstoupím rovnou do pořadu jednání. Jsou prosím nějaká přání z vaší strany k pořadu jednání? Máte nějaká přání po změnách? Není tomu tak? Tímto můžeme považovat pořad jednání za schválený. Bod programu číslo dvě je schválení zápisu ze e, schůze e, minulé z 22. července. Existovalo vždycky takové pravidlo, že když do e, konce zasedání nebudou vzneseny žádné námitky, tak můžeme zápis považovat za schválený. I tady nevidím žádné zvednuté ruce, takže můžeme takto postupovat. Přecházíme k bodu programu 3, sdělení předsedy. Nejprve bych vám chtěl připomenout, že zasedání je přenášeno na webu a proto na to dbejte. Můžete být vždy v obraze. Za druhé, přehled korespondence z minulé doby byl eh, rozdán, takže podle toho můžete přesně sledovat, které dopisy byly napsány, které vám byly odeslány. A potom něco, co se týká eh, vývoje obchodu, pár krátkých sdělení. Jednak jste asi zaregistrovali, eh, že Ehm, eh, vývoj je spíše ehm, politováníhodný a že eh, dohoda o usnadnění ehm, obchod, eh, obchodu je aktivitami Indie zablokována a zcela jistě ještě využijeme veřejného fóra VTO na začátku října, abychom se pokusili dostat novou dynamiku do celé diskuze. budeme, eh, musíme se postavit ruské reakci eh, na sankce, zvláště co se týče zákazu eh, dovozu potravin. Tady půjde o to, abychom probrali dopady na evropské výrobce, aby byly zmírněny rada a náš host o tom, myslím, pohovoří. Už podpůrná opatření komise odsouhlasila a proto, myslím, jde o to, aby komise dopady sankcí na evropské výrobce i nadále provázela a aby v daném případě příslušná opatření i navrhovala. Milí kolegové, kolegyně, od eh, našeho posledního zasedání výboru eh, došlo k dalšímu eh, uzavření dohod EPAS, EPA, a sice co se týče Jižní Afriky a do budoucna budeme proto i o tomto intenzivně hovořit. A i co se týče EPA e s Kamerunem a Fidži, o tom také. Milí kolegové, kolegyně, pak jeden rostný krok komise a sice v kontextu vyjednávání TISA. Evropská komise vyjednávací dokumenty z evropské strany zveřejnila. Myslím si, že to je správný krok, abychom v kontextu eh, stále intenzivnější eh, veřejné diskuse mohli eh, mít takové věcné podklady a základnu pro to, abychom občanské společnosti dali možnost přesně sledovat to, o čem se jednalo a ty ostatní partnery v procesu TISA můžeme jenom vyzvat k tomu, aby jednali stejným způsobem a aby také předložili své dokumenty a zveřejnili je. A poslední sdělení. Rád bych eh, krátce řekl něco eh, k Ukrajině a eh, partnerské dohodě, dohodě o partnerství. Víte, že dohoda o partnerství, která je v podstatě mm, dohodou o obchodních otázkách, platí jako ústřední dokument pro stabilizaci ekonomické situace na Ukrajině. A ve společném prohlášení Mm, vydaném předsedou výboru pro zahraniční záležitosti a mnou jsme jasně ukázali, že budeme chtít co nejrychleji dohodu asociaci a partnerství s Ukrajinou odsouhlasit, schválit. A e, máme tady velice těsný e, časový harmonogram, který jsme sestavili. A teď se ovšem ukázalo, že e, tento úzký časový prostor musí být ještě více zúžen protože eh, ratifikace na Ukrajině ehm, musí být ehm, provedena parlamentem, který je teď ještě v úřadu, funguje a v říjnu se konají eh, nové volby na Ukrajině. A navíc ještě se konal rozhovor mezi eh, prezidentem Ukrajinou, Ukrajiny a um, předsedou parlamentu o víkendu. Takže takže během tohoto rozhovoru bylo dohodnuto, bylo upraveno přání, aby ratifikace asociační dohody proběhla, říkají, paralelně v ukrajinském parlamentu a v Evropském parlamentu. A to by byl týden před 15. až 18. zářím, tedy už naše další, eh, naše další týden z štrasburského zasedání. Myslím si, že vzhledem k mimořádným okolnostem je takový politický krok, tedy paralelní ratifikace v ukrajinském parlamentu a v parlamentu evropském. Takovýto krok je pořádku, výjimečně, ovšem znamená to, že my jako výbor nebudeme schopni zaujmout stanovisko k této dohodě a předložit toto stanovisko vzhledem k těmto velmi tomu malému časovému prostoru. Výbor pro zahraniční záležitosti příštím týdnu uspořádá mimořádné zasedání, aby eh, mohl probrat doporučení tohoto výboru a aby ho mohl odsouhlasit do pléna, takže od 15. září eh, eh, se pak bude moci eh, hlasovat na plénu ve Štrasburku a my jsme už teď nebyli schopni se poradit a poradit tak, aby z toho vyplynulo naše stanovisko. Dovedete si jistě představit, že já jako předseda výboru nejsem moc šťastný, když se podívám na tento těsný ehm, časový eh, limit, ale vzhledem k politickým ehm, nutnostem a mimořádným okolnostem si myslím, že bychom se měli výjimečně této situaci postavit a akceptovat ji a že bychom neměli se pouštět do institucionálních eh, půtek v této otázce. Ale přesto pošleme dopis AFETu vyšleme jasný signál, že se jedná o mimořádnou situaci a že to nebude znamenat, že takto budou i budoucnu probíhat další eh, rozhodnutí. A i naše vysvětlení, které jsme podali ve výboru k tomuto dohodě, budeme jasně, eh, jasně vysvětlíme v AFETu. Takže dá se říci mimořádná situace, eh, ale myslím, že bychom se tomu měli přizpůsobit. O tomto tématu dnes odpoledne budeme mluvit ještě trochu intenzivněji. Ale tolik jsem chtěl říci v rámci, krátce v rámci sdělení. Nechtěl bych teď vést k tomu žádnou velkou e, diskusi, protože dnes odpoledne budeme mít eh, k tomu ještě příležitost, protože eh, další bod programu je host, vystoupení hosta. Možná ještě pár bodů, které souvisí s ty pár bodů, budeme moci s naším hostem prodiskutovat. Takže rovnou přejdu k dalšímu bodu pořadu jednání, to je číslo eh, čtyři. Jedná se o jazykový profil našeho výboru. Máme tady zásadu, že každý oficiální jazyk eh, musí být k dispozici, ale přesto eh, je, je rozumné, abychom účinně využívali jazykového profilu, eh, protože když se nabídne jazyk, jejíž člen, kdy člen daného země pak není přítomen, tak to nemá smysl. A proto je tu návrh jazykový režim nebo jazykový profil zorganizovat následujícím způsobem. Pokud budeme mít místnost s 16 kabinami, tak navrhujeme francouzštinu, němčinu, italštinu, nizozemštinu, angličtinu, řečtinu, španělštinu, portugalštinu, finštinu, švédštinu, češtinu, maďarštinu, litevštinu, lotyštinu, polštinu a rumunštinu. Tyto jazyky budeme nabízet. A místnosti, která bude mít 12 kabin, francouzštinu, němčinu, italštinu, nizozemštinu, angličtinu, češtinu, portugalštinu, španělštinu, maďarštinu, polštinu a rumunštinu. Pokud kromě toho bude nutné eh, nabídnout něco jiného, tak se tomu přizpůsobíme. Sekretariat Ehm, bude sledovat tuto situaci a postará se o to, aby tento jazykový profil byl zorganizován tak, aby žádný kolega či kolegyně nebyl znevýhodněn. Pokud eh, do konce zasedání nebudou vzneseny žádné námitky, pak ehm, k tomu přistoupíme takto. A teď eh, přejdeme k dalšímu bodu, k našemu hostu. Ehm, buongiorno, mám radost z toho, že je mezi námi Karla Kalenda. Karlo Kalenda Eh, zástupce úřadujícího předsedy rady a ten je zodpovědný za ekonomické otázky, obchodní otázky v Itálii. Přednese nám priority italského eh, předsednictví rady. na základě voleb a nejrůznějších eh, nových pravidel, která se mi přišel parlament, jsme neměli možnost, kterou jsme dříve měli, abychom navštívili předsednictví eh, rady, tak proto je toto naše setkání dnes obzvláště významné a myslím si, že je tu pár velmi důležitých bodů eh, na naší agendě, o kterých se musí mluvit, například Trade Defense Instruments bych jmenoval za všechny a pochopitelně také eh, obchodní, smluvní eh, dohoda, dohody jsou také zajímavé, například TTIP a CETA. A teď nejprve předám slovo eh, panu zástupci úřadu předsedy. Pane Kalenda, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo, vážení členové výboru. Je to pro mě velká čest, že mám tuto příležitost eh, hovořit zde před vaším výborem a říci vám, jaké jsou, předsed, eh, jaké jsou eh, priority italského předsednictví v mezinárodním obchodě. Jsme na začátku legislativního období a je třeba tedy zahájit diskuzi o strategických liních, podle kterých budeme fungovat v příštích letech. Rozhodnutí v oblasti obchodní politiky EU samozřejmě asi to budou nejdůležitější rozhodnutí, eh, co kdy jsme přijímali. Dnes totiž jsme na začátku nové fóze, fáze globalizace a my v Evropě tedy musíme rozhodnout, že skutečně chceme být protagonistou této fáze, anebo naopak tedy necháme toto místo jiným velkým protagonistům na mezinárodní scéně. Třetí cesta není. Rada v červnu stanovila novou agendu pro růst a zaměstnanost, což si požaduje mít eh, mm, eh, strategii v době změny, jak se to nazývá. A samozřejmě všechny politiky Evropské unie tedy musí přispět k tomu, že se splní tento základní cíl, a to je růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost evropských podniků. To platí o to více pro obchodní politiku, která musí plně se zakotvit do eh, tohoto eh, aranžma teď v této chvíli, kdy v podstatě se globalizace ocitla v nové fázi. A já chci zdůraznit tři aspekty této druhé fáze, které musíme mít na paměti při přípravě této strategie. Za prvé, Eh, jsou to eh, rozdíly mezi eh, výrobními náklady mezi různými státy, tedy rozvinutými a které se rozvíjejí. A to samozřejmě je něco, co se teď snižuje, jak vidíme, což znamená, že se nebude tolik delokalizovat. Potom je zde další jev, takzvaný reshoring. To asi se také zrychlí v příštích letech. A měli bychom tedy hm, toho využít, ale toho využijeme pouze, pokud vytvoříme v Evropě lepší podmínky pro podniky a samozřejmě Eh, není ale eh, zatím to daná věc, že se nám tento proces podaří. Za druhé, v zemích, eh, které se rychle rozrůstají, tak tam vidíme takové protekcionářské tendence a to především je to taková listivá forma, jsou to ty netarifní bariéry. A to se, eh, eh, mm, mm, to se týká tedy všech eh, našich zemí. A skutečně já si myslím, že tady vidíme, že vzniká svět, který se jaksi rozděluje mezi ty země, které jsou neoprotekcionisté a mezi tě, ty země, které akceptovaly pravidla volného trhu. A i teď zatím pořád ještě bilaterální smlouvy mají převahu nad multilaterálními smlouvami, což je důkaz této tendence. Za třetí, mezinárodní poptávka po e, výrobcích, kvalitních výrobcích, to se exponenciálně e, rozvíjí, roste. A e, takže a to i díky právě globalizaci a obchodním výměnám. Otevírá se tedy tady velký prostor pro naše výrobní, kvalitní výrobní podniky. Já si myslím, že cíl těch 20% HDP eh, těchto eh, tedy eh, výrobků, průmyslových výrobků do roku 2020, to je celkem reálné. A je třeba ale i hm, podle toho uspůsobit naši obchodní politiku a podporovat naši zaměstnanost, naše podniky a především naši ekonomiku, která se skládá především z malých a středních podniků a ty musí se opírat o inovace. A e, v centru naší strategie obchodní politiky v příštích letech budou nové smlouvy, bilaterální smlouvy o volném obchodu a především s tím, že i budeme pracovat na těch multilaterálních a plurilaterálních smlouvách, ale tam ta tendence je pomalá. Nový systém obchodních výměn, já si myslím, bude ve třech úrovních. Za prvé, jsou to ty bilaterální smlouvy, tak eh, to eh, je něco, co je velice běžné teď v době globalizace, ale potom musíme pracovat na těch plurilaterálních smlouvách o takzvaných green goods, o information technology a o službách, protože to povede také k větší liberalizaci. A potom DDA, tedy kolo eh, z Doha, také tedy je něco, v čem musíme pokračovat, ale zatím je to dost v omezené míře. Tato eh, úroveň tedy multilaterálně omezená. Ale je třeba nalézt určitý synergický efekt mezi těmito všemi třemi úrovněmi a ale asi, mm, ale asi e, zatím ta naděje, že budeme mít jednotnou multilaterální e, smlouvu, tak ta naděje zatím je chabá. Úspěch vyjednávání z Bali e, dnes nás mm, ale eh, vede k konstatování, že některé země, které se to zúčastnily, se nechovají zodpovědně. A my zde máme tedy eh, ale Evropskou uniu, unii nebo další státy, třeba Spojené státy, které se rozhodly, že budou pokračovat ve vyjednávání, ale jiné země eh, mm, si volí jinou cestu. A samozřejmě to není teď snadné a dovolte, abych se zmínil o těchto vyjednáváních. Třeba je to smlouva s Kanadou. Uzavření vyjednávání s Kanadou eh, nás naplnilo velkým eh, uspokojením, protože samozřejmě teď ještě nás čeká parafované znění dokončit, ale bude to velice ambiciozní, vlastně nejambicioznější smlouva, kterou kdy Evropská unie uzavřela, protože obsahuje celou řadu různých sektorů, včetně veřejných zakázek a e, tedy jde o veřejné zakázky na úrovni federální i na úrovni provincií jednotlivých, jde o ochranu geografických označování, což je velice důležité pro vývoz našich potravin. A obecně jde o smlouvu, která může být vlastně takovým benchmarkem, takovou referencí a e, i pro naše vyjednávání v příštích měsících, a to především mám na mysli smlouvu TTIP se Spojenými státy a trvalo to sedm let, než jsme uzavřeli smlouvu CETA. Nemůžeme tedy si dovolit ten eh, luxus, že bychom stejnou dobu vyjednávali smlouvu TTIP. A já eh, jsem řekl, že partnerství se Spojenými státy je nejdůležitější smlouvou, o které jsme kdy vyjednávali a v podstatě je to něco, co eh, musíme udělat teď v době globalizace a TTIP, to je smlouva, o které hodně se mluví, ale jsou to věci, které jsou často abstraktní, postižené různou ideologií a jsou to tedy různé mýty, eh, které i eh, jsou kvůli tomu, že ta jednání jsou dost tajná. A právě proto protože víme, že e, samozřejmě je potřeba určitá utajenost, ale i přesto všechno jsme napsali dopis komisaři odpovědnému za obchod spolu s kolegy z rady, aby e, odtajnili vyjednávací mandát. Je to nezbytné, e, aby se, jsme se snažili o větší transparentnost, tak abychom věděli konkrétně, o čem se tam jedná. A mm, já si přeji, aby okamžitě toto bylo zveřejněno a potom budeme schopni precizovat, eh, tedy jaká témata jsou předmětem vyjednávání a která témata byla mm, vyloučena kvůli některým členským státům. Chceme, aby to bylo zveřejněno a eh, aby to mm, vždycky po každém kole vyjednávání, aby eh, bylo zveřejněno takové rezimé. Jedna věc je jasná. TTIP to je smlouva, ze které budou profitovat především malé střední podniky. A představovat to jako tedy smlouvu, která bude upřednostňovat nadnárodní společnosti, to je pošetilé. Tak to není, protože nadnárodní společnosti už normálně fungují přece přes hranice a jdou tam, kde je poptávka a mm, e, i zrušení netarifních bariér, harmonizace předpisů a to pomůže především těm malým středním podnikům, e, to znamená těm, které nemají e, zdroje na to, aby mohli čelit byrokratickým postupům v USA v EU. Je zřejmé, že i systémy welfare, ty se hodně liší mezi námi, tak v žádném případě toho se nemůže tato smlouva dotknout a i mimo vyjednávání e, zůstanou další otázky, které se třeba týkají bezpečnosti potravin či kulturních rozdílů. Samozřejmě otázky, které jsou velice komplikované, těch je hodně a ty si ještě zaslouží hlubokou diskuzi. A právě proto komise se zavázala, že udělá ještě více a i v podstatě členské státy by měly e, se do toho zapojit. Je třeba tedy pracovat kolektivně a zde vaše nenahraditelná role také je nezbytná, protože vy zastupujete občany je zásadní zaměřit se na skutečnou diskuzi, na reálné otázky a ne na nějaké falešné mýty, na nějaké ideologie, na e, nějaké abstraktní pojmy, a které často e, jsou tedy e, poháněny takovým antiamerikanismem. Samozřejmě mezi mezi Evropou a Amerikou existují velké rozdíly a zde eh, komise třeba například teď vyhodnotila eh, konzultační proces, který se týká, týká mechanismu ISDS a tady jde o kapitolu o ochraně investic a samozřejmě eh, to je něco, co se dotýká mm, všech členských států. A zde samozřejmě nelze tedy ale eh, uzurpovat eh, pravomoci od demokratických institucí a převést je jinam. A především je zde mm, eh, tedy vaše role a naše role, která je podstatná v této druhé fázi globalizace. Vyjednávání o ty typ. zatím ale jde pomalým tempem. Transparentnost, transparentnost asi nebude stačit, abychom přesvědčili veřejné mínění o významu ty typ. Je třeba ukázat, že jde o reálný pokrok, kterého jsme dosáhli v naší ekonomice. A před sedmým kolem eh, vypadá to, že ještě nedojde tak eh, blízko v blízké budoucnosti k uzavření této smlouvy. A my jsme tedy si stanovili, že TTIP by se měla uzavřít do konce roku 2015. To byl náš cíl. Rada ministrů v říjnu bude diskutovat eh, o výsledcích a udělá takovou inventuru vyjednávání a mm, já zde i vás vyzývám, abyste se zúčastnili zúčastnili před eh, touto radou mm, veřejného zasedání, kde se zúčastní americká strana. A tedy máme ten deadline 2015. Nevím, zda je to realistické, asi spíš ne, ale pokud chceme, tak je třeba eh, skutečně vyjednávání a je třeba se vyhnout tomu, aby zde neexistovaly eh, eh, rozdílné názory u některých eh, mm, kapitol, které jsou významné, ale nejsou zas tak zásadní. Tam již lze se přiblížit. I zde samozřejmě to, na to bude mít vliv eh, eh, americký, hm, hm, polit, americký hm, politický diář, to znamená různé ty volby, které se budou konat, včetně prezidentských voleb, to všechno to ovlivní. A italská vláda proto má za to, že eh, po volbách tempo, pokud se po volbách tempo nezmění a pokud tedy nebude možné uzavřít eh, tuto smlouvu do roku 2015, tak by bylo třeba uzavřít průběžnou dohodu, takzvanou interim agreement o některých těch významných kapitolách, které eh, se nezadrhly, které nejsou tak zásadní. My jako předsednictví tedy budeme vést velice fundovanou a eh, klidnou diskuzi, pokud možno v radě a spolu i s parlamentem, aby se toto podařilo. A nyní dovolte, abych se zmínil o dalších vyjednáváních a začnu dalšími strategickými zeměmi jako Japonsko. Zde je potenciál, že se otevře japonský trh i našim eh, produktům. Samozřejmě to bude ku prospěchu naší ekonomiky. A my musíme se snažit prosazovat eh, naše ofenzivní i defenzivní zájmy, zájmy Unie a i mm, je třeba ale eh, postupovat paralelně, pokud jde o rušení cel a bariér, podobných bariér. A i zde, eh, zde bylo řečeno, že tedy v eh, červnu dojde k revizi, ale zatím tedy nedošlo ke konsensu, ještě nás čeká hodně práce. Nyní eh, i v této druhé fázi globalizace jde o to, abychom vytvořili skutečně velkou oblast, oblast pro výměnu obchodních komodit a mm, TTIP například a především Trans-Pacific Partnership. To všechno propojí Spojené státy s dalšími zeměmi, které jednají se Spojenými státy o bilaterálních dohodách. Takže je třeba, eh, aby tato celá oblast, která se takto dohodne eh, a která představuje 60 HDP na světě, tak aby skutečně se stala oblastí, která bude odolávat eh, vůči všem těm, kteří se snaží spadnout do léčky protekcionismu. A zde se teď diskutuje o dalších dohodách mezi Evropou a dalšími zeměmi ASEANu, například se Singapurem. Singapur to je hlavní náš partner, obchodní partner v této oblasti v ASEANu. A zatím zde máme pozitivní informace od komise, pokud je o investiční kapitolu a přejeme se, aby tato dohoda byla co nejdříve, co nejdříve uzavřena. Dále jsou zde další otázky jako ochrana investic, eh, pokud jde o, eh, eh, pokud jde o půdu, respektive pozemky pro komerční a průmyslové využití, takže o tom se teď jedná. Dále, pokud jde o vědávání s dalšími zeměmi, a to především zde mám na mysli Větnam a Tajsko, zde hm, zatím ta situace je podmíněna politickým vývojem v zemi. A e, minulý rok byl charakterizován e, různými spory s Čínou. A, bo, a naštěstí se nám podařilo se s nimi dohodnout o těchto sporech, ale Evropa v některých případech z toho nevyšla zrovna dobře, například pokud jde o fotovoltaické panely, tam e, jsme z toho nevyšli dobře, protože tam. E, mm, Eh, tam tedy eh, je to něco, co postihlo naše obchodní vztahy s tímto partnerem. A je třeba tedy i eh, se snažit o zrychlení vyjednávání ochraně investic. A to s tím, že chceme uzavřít smlouvu, která bude garantovat našim subjektům level playing field, rovné podmínky na čínském trhu. Víme, že řada sektorů čínské ekonomiky je ve stavu nadprodukce a to samozřejmě by mohlo narušit obchodní vztahy s námi. Domníváme se, že by, že by bylo dobré předem tato rizika ošetřit, dělat prevenci, abychom předešli případným komerčním obchodním sporům. A proto je třeba pravidelně společně se s nimi stýkat a e, kontaktovat a jednat o případných sporech a řešit je předem. A my to navrhneme i na příští radě. A ještě k Číně. Italské předsednictví chce i stimulovat uzavření e, sektorové smlouvy v oblasti ochrany e, geografických označení. A zde my jsme velice aktivní, protože chceme chránit e, se proti imitacím, proti padělkům našich výrobků. A další vyjednávání, které se zablokovalo po určitou dobu, ale má velký potenciál pro naši ekonomiku, to je dohoda o volné východu se e, zeměmi Perského zálivu. Naše předsednictví se snaží vyslat signál těmto státům, abychom našli pozitivní řešení, kde pořád ještě není dohoda a to jsou cla na vývozu. Zde italské předsednictví hm, i se zaměří na země kolem Středozemního moře. Především chceme pokračovat ve vyjednávání s Marokem. Chceme i dokonce, na konci eh, září se bude konat eh, i zasedání ministrů eh, Středozemního moře a zde zhodnotíme situaci u všech zemí v daném regionu. Samozřejmě země eh, eh, východního partnerství také budou předmětem velké pozornosti italského předsednictví a to především budeme eh, se snažit uzavřít dohody o volném, o, o volné výměně, o volném obchodu s Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou. Zde samozřejmě v té, jsme se ocitli ve velice citlivé fázi s některými zeměmi, kde eh, eh, se to dotýká i našich obchodních a politických vztahů s Ruskou federací. Já tedy navrhuji, abychom vzhledem k otázkám, které se týkají bezpečnosti Evropy, tak to jsou otázky, které vždycky jsou přece spojeny s demokracií a našimi hodnotami. A zde eh, obchodní politika by měla být v závěsu za naší zahraniční politikou. Samozřejmě obchodní politika je součástí našich zásadních zájmů, tedy zájmu naší ekonomiky, ale zahraniční politika je komplexnější, má širší zájem závěr, včetně našich hodnot a samozřejmě té musíme dát prioritu a já to říkám jako Ital, tedy ze země, člověk ze země, která hodně exportuje do Ruska. Ale především zde e, e, musíme brát do úvahy aspekty zahraniční politiky. Budeme i pečlivě sledovat naše obchodní vztahy, budeme se snažit vyhnout se tomu, aby se nezměnily v obecné politické otázky a budeme vést e, technické dialogy, aby nedošlo k eskalaci nějakých odvetných opatření, ale Musíme tomu věnovat maximální eh, eh, pozornost eh, tomu, jak případně by mohly utrpět naše politiky, kvůli, naše, pardon, mohly utrpět naše podniky kvůli tomu, že dojde k import substitution, že tedy nebudou moci vyvážet do Ruské federace. A nyní e, Jižní Amerika. Zde jako předsednictví chceme konkretizovat vyjednávání s Mercosurem. Podle nás je nezbytné se snažit pomoci těmto zemím, aby urychlili e, předkládání svých nabídek a proto i motivujeme komisi, aby e, zrychla jednání. Zde i doufáme, že úspěšně tedy se bude aplikovat uzavřená smlouva s Ekvadorem a i v červenci obchodní dohoda s Peru a s Kolumbií. Samozřejmě zde eh, musíme i mm, se zaměřit na multilaterální dialog v rámci VTO. Mezinárodní ob- organizace obchodu je základní platformou, eh, kde je třeba vést eh, kroky, určité kroky vpřed, tedy kvantitativní i kvalitativní, abychom mm, mm, odsunuli na druhou kolej bilaterální vyjednávání. Zde ale je problém s kolem s agendou z Doha. Zde ta jednání jsou velice těžká, ale je třeba k tomu přistoupit pragmaticky. Je nezbytné především skonkretizovat, eh, čeho jsme dosáhli s tím balíčkem z Bali, z Bali. Ve všech těch součástech, eh, eh, včetně s naší obchodní výměny. Zde došlo k určitému zablakování na multilaterální úrovni a potom je třeba znovu otevřít celé kolo DDA, ale nejprve je třeba si udělat takové rezime, analýzu toho, čeho jsme dosáhli v Bali. Jak víte, 31. července byl přijat protokol o účinnosti protokolu TFA, ale zatím je třeba to vyhodnotit. Chceme, aby DG a Vezado našel řešení v příštích dnech a i eh, samozřejmě potom sledujeme multilaterální vyjednávání o službách a o dohodách o technologických eh, eh, produktech, to je ta Information Technology Agreement a chceme, aby toto probíhalo transparentně, protože zde eh, samozřejmě je, eh, se, je třeba se zaměřit na ten vztah mezi multilaterálním eh, vyjednáváním a bilaterálním vyjednáváním. Zde dovolte, abych i zdůraznil další aspekt, a to je přístup k surovinám. Ne všechny státy mají stejnou průmyslovou strukturu v Evropské unii, ale hm, Některé země jsou spíše tedy e, zpracovatelské země a e, potýkají se s tím protekcionismem a e, zde je třeba tedy zajistit přístup eh, k surovinám, e, protože to je zásadní pro naši konkurenceschopnost. Přístup k, k surovinám musí být prioritou naší zahraniční politiku, protože to je nezbytné pro podporu našeho průmyslu a je třeba limitovat různé tedy překážky, tarifní i netarifní a e, i stávající situace, kde ty eh, celá na suroviny poškozují eh, naše výrobce. To je paradoxní a proto naše předsednictví se bude snažit eh, řešit tuto tematiku se specifickými opatřeními. A nyní závěrem další zásadní téma, které se týká přímo nás a to je legislativní činnost legislativní činnost v oblasti obchodu. Italské předsednictví se zavázalo, že eh, překoná to zablokování dvou důležitých aktů, a to je ta modernizace eh, nástrojů na eh, ochranu obchodu, to jsou ty TDI, a potom je to nařízení o International Procurement Instrument, EPE. A zde to je důležité pro to, aby naše podniky se mohly zúčastňovat veřejných zakázek ve třetích zemích. A pokud je oba návrhy, tak zde výbor INTA parlament již se vyjádřili pro. A e, určitou dobu se o tom jedná v radě, ale zatím zde není většina, většinová podpora. A abychom mohli reagovat eh, konstruktivně, a abychom mohli tedy eh, vstřícně mm, mm, jednat s parlamentem, tak eh, my zde chceme opět otevřít diskuzi v radě a navázat na řecké předsednictví s tím, že jsou zde určité hypotézy, že vznikne kompromis obou těchto aktů u TDI i EPI. Pokud jde o TDI, zde připomínám, že hlavně citlivá otázka se týká to, že se nebude aplikovat pravidlo less duty rule. Zde Eh, samozřejmě je třeba eh, eh, jasně se dohodnout, že to se bude aplikovat pouze v velice omezených případech, když dojde k narušení hospodářské soutěže na trhu. Zde apeluji na flexibilitu všech. A zde by bylo užitečné, aby komise aby komise eh, tedy eh, se snažila nepřijmout eh, a nevydat tedy ty čtyři pracovní dokumenty předtím, než se k tomu vyjádří rada a parlament. To je nezbytné, aby se k tomu vyjádřili. A zde my, tedy pokud jde o IPI, e e, my jsme přijali pozitivně většinu pozměňovacích návrhů parlamentu a mm, doufáme, že rozpory mezi členskými státy budou brzy překonány a že to všechno posílí naši pozici pozici, pozici EU při vyjednávání komise e, s třetími zeměmi, když se vyjednává o přístupu našich podniků k veřejným zakázkám. My e, e, Doufáme, že pokud o všechny tyto agendy, že budeme schopni je sfinalizovat za našeho předsednictví, ale v žádném případě vždycky je třeba, aby v příštích měsících se k tomu vymezila, postavila rada, aby se vyjádřila. A dále, potom nás čekají eh, další dvě agendy a to jednak je, eh, je, to, je to nařízení, eh, novelizace na, nařízení o zákazu vývozu prostředků, které by mohly být použity pro aplikaci trestu smrti, mučení, nelidského zacházení a tak dále. Takže zde to je třeba také novelizovat. A potom je zde i nařízení o dovozu minerálů ze konfliktních zón, kdy mm, to jsou zóny, kde dochází k nás násilí, potom tam často ty tedy eh, zločinecké organizace využívají prostředky z tohoto prodeje k eh, svým aktivitám. Takže zde samozřejmě, ale zase s tím, že nesmíme diskriminovat malé střední podniky. Dámy a pánové, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozornost, které se mi zde dostalo a já doufám, že spolu s vámi budeme pracovat konstruktivně, že budeme mít konkrétní a eh, upřímné jednání. A zde E, e, samozřejmě proto si přeji, aby i rada jednala tedy o e, obchodní politice, aby si z toho stanovila prioritu, stejně jako komise. A já si myslím, že Evropská unie tím, že má tuto kompetenci v mezinárodní obchodní politice, to je velký výdobytek, ale to neznamená, že tato tematika by neměla být i předmětem veřejné debaty a e, že by e, to neměla být tematika, e, do které by se neměli zapojovat i naši spoluobčané. Děkuji. <clears throat> Srdečně děkuji, vážený pane ministře. Myslím, že jste priority italského předsednictví v radě představil zcela jasně a myslím, že v mnoha bodech tady vidíme ús úzkou souvislost s postoji Evropského parlamentu. Teď bude následovat první kolečko diskuze podle toho pořadí bude podle politického zastoupení, podle politické síly a pak bude pan ministr mít možnost na to odpovědět. Chtěl bych hned teď říct, protože ještě později se budou kolegové hlásit do diskuse, tak bych chtěl požádat o sebedisciplínu kolegyň a kolegů, aby jejich otázka netrvala déle než dvě minuty. EPP Daniel Kaspary. Vážený pane ministře, srdečně vám děkuji, že jste dnes dopoledne přišel do našich řad. Mohu za svou frakci jenom zdůraznit jednu věc, kterou jste zmínil. Bylo jasné, že v obchodní politice nás čeká obsáhlá agenda. Já vám jménem naší politické skupiny přeju hodně štěstí ale mám i určité obavy, které chci zmínit. Za prvé, mám obavu, že rada se zdá být, řekněme, lehce neschopná v tom, aby legislativa probíhala v odpovídajícím časovém rámci. Zřejmě si ještě můžete pamatovat na poslední volební období. To byla legislativa týkající se ochrany investic a trvalo to velice, velice dlouho, než se rada dopracovala k tomu, že byl jakýs takýs únosný kompromis. Už zase máme situaci, že jak reforma těch obchodních ochranných opatření, tak i další nástroje v podstatě leží ladem v radě. Vy jste to zmínil mezi svými prioritami, ale Zdá se, že některé státy vůbec nemají zájem angažovaně se věnovat legislativě a já se tedy ptám, zda byste viděl nějakou možnost tahle neustálá zdržení legislativy v radě trošku relativizovat. A druhá věc, která mi dělá starosti, jsou naše bilaterální dohody. Rada v mandátech vždycky stanoví, že jsou to smíšené uh, dohody, smíšená kompetence Evropské unie a členských států a to pak vede to, k tomu, že všechny dohody musí být schvalovány ve všech evropských parlamentech, ve všech parlamentech Evropy, zatímco jenom v případě z Peru to běží už dva roky a pokud vím, tak zatím nesouhlasila ani celá polovina všech parlamentů. Já bych byl velice rád, kdybyste mohl v radě iniciovat nějakou aktivitu, aby Udělení mandátu se týkalo evropské kompetence, aby tahle ta, řekněme, sporná praxe smíšených dohod do budoucnosti, nepo, do budoucnosti nepokračovala. A třetí, Zmínil jste dohody, které jsou uzavřeny nebo těsně před uzavřením Singapur, Kanada, Ekvátor. Máte nějaký, řekněme, jízdní řád, jak ta ratifikace bude probíhat, protože tam, eh, pokud vím, to vždycky drhlo na v podstatě překladatelských kapacitách, překladatelské služby rady. Dá se to nějak urychlit? Je přece jenom škoda, když jsou uzavřeny dohody, z nichž by se dalo profitovat a pak to trvá rok, dva, než eh, to může vůbec vstoupit v platnost a začít fungovat kvůli překladu. Děkuji. SND. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za velice kompaktní a obsáhlé představení aktivit. Souhlasíme v mnoha bodech, to už tady zaznělo. Hlavně se mi líbilo, že jste hovořil o transparentnosti v souvislosti s TTIP, to by určitě bylo s ohledem na veřejnou debatu velice prospěšné. Pár otázek. První souvisí s Bali. Máte pravdu v tom, že je to velký průlom který by neměl být ničím ohrožován. Samozřejmě komise vede ta jednání, ale zajímalo by mě, zda tady vidíte nějakou možnost, jak třeba oslovit země jako Indie přímo na politické úrovni. Možná, že by ta situace byla taková, aby celý ten balíček s balitím nebyl ohrožen. Drahá věc, cítá. To je opravdu velký průlom, co se týká obchodních záležitostí, ale jak víte, ví to parlament i veřejnost, jsou tady vážné otázky, o nich se v souvislosti se síta stále diskutuje. Italské předsednictví by mělo podniknout další akce v této oblasti a jak komise říká, měly by probíhat eh, konzultace na ISDS. Vím, že konzultace se týkají TTIP, ISDS, ISDS obecně, ale myslím, že žádné další neprobíhaly. Myslím, že by tedy stálo za to dosáhnout dalšího pokroku v této oblasti. A věc, kterou si myslím, že jste nezmínil nebo jsem si ji nepovšiml, tento parlament by měl velice rychle eh, se věnovat eh, dohodě eh, o zbraních. Chceme, aby spojené národy měly už tu padesátku podpisů, aby dohoda vstoupila v platnost. Aby vstoupila v platnost, tak je potřeba, aby členské státy Unie to podepsaly. A my si myslíme, že jakmile to bude ratifikovat parlament, tak by měly členské státy podepsat. Vím, že 8 nebo 9 členských států, které podepsali tu dohodu Spojených národů o obchodu se zbraněmi, až to podepíšou další, tak vstoupí v platnost. To znamená v podstatě eh, ten, kdo zdržuje, jsou členské státy Evropské unie, tak možná by stálo za to na úrovni rady vyvinout trochu tlak. Prosím, abyste se na to soustředili. Vím, že Itálie a moje země to už podepsali, ale některé další ještě nikoliv. A ještě další věc. Tento výbor včera diskutoval o e, guidelines a máme společný zájem a shodli jsme se na tom, že není v pořádku, když se věci e, zdržují. V podstatě jde o to, že by bylo potřeba, aby komise přiměla politické instituce, aby se opravdu eh, zaobírali tímto problémem. Děkuji. Děkuji. ECR, prosím. Děkuji, pane předsedo, a já bych chtěl poděkovat panu náměstkovi za tuto prezentaci. Bylo to velice otevřené informačně bohaté. Mám tři věci. Za prvé, s přihlednutím k tomu, že se soustředíme na podporu malých a středních podniků a za to vám děkuji. Máte nějaké další konkrétnější plány, jak třeba usnadit evropským malým středním podnikům expandovat na další trhy. Třeba minulý parlament přijal zprávu, která by měla usnadnit přístup malých a středních podniků k určitým finančním instrumentům, které by naopak podpořily jejich vývozní kapacitu do zámoří. Máte tedy nějaké konkrétní plány, tedy máte-li takové konkrétní plány, prosím, abyste nám o nich řekl. Druhá věc, souvisí s právy z ochrany práv duševního vlastnictví. Jak víme, Někdy z toho míváme bolení hlavy ve vztahu k určitým konkrétním zemím. Tedy, kdybyste i o tom mohl něco říct. A třetí věc k jednomu konkrétnímu bodu, což je pokrok v dohodě o jednání volného obchodu s Větnamem. Pokud překlad byl správný, tak jste řekl něco v tom smyslu, že další vývoj a pokrok v souvislosti s touto dohou závisí na budoucím, budoucím vývoji a politické situaci ve Větnamu. Možná jsem tomu špatně rozuměl, ale nevím nic o tom, že by politická situace právě ve Větnamu byla taková, že by nám to neumožňovalo úspěšně pokračovat v tom jednání, protože původní časový plán, pokud se nemýlím, směroval k tomu, aby ta jednání skončila do konce tohoto roku, tedy do konce italského předsednictví v radě. Děkuji. Děkuji, paní Čáke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kalendo. Mezi mnoha věcmi, které jste řekl, se mi líbilo, že jste hovořil o tom, že Evropa se hodná opírat o své hodnoty a my, že bychom měli vidět obchod i v rámci těchto hodnot, že to není ryze ekonomická věc. Měli bychom se snažit být vůdci, být ambiciózní a měli bychom se snažit tyto hodnoty bránit. Někdy mohou národní zájmy být v konfliktu se společnými zájmy, protože Někdy je lepší skutečně vystupovat jednotně a společně. Víme, že nový eh, vysoký zástupce, eh, zástupkyně, kterou vy znáte možná lépe než mnozí z nás, zřejmě jde o to, aby ta politika byla koherentní i s obchodem. Možná jsou to někdy oddělené světy, ale neměly by být. Vy jste zmínil to partnerství TTIP. Je pravda, že diskuse se opírá o fakta a jde o to, aby nějaké věci, které jsou zatím nejasné, byly vyjasněny. Jde o to, že vlády musí hrát důležitou roli. Jde o to, aby fakta a čísla a všechny dopady tý typ byly zveřejněny, prostudovány nejenom ve státech, ale v všech provinciích, regionech. Jde tedy o to, abyste skutečně byli lídrem. My prostě potřebujeme, aby ta fakta byla zveřejněna. Další věc se týká Iránu, jednání o nukleárních otázkách. Doufejme, povede k úspěšnému konci druhé polovině tohoto roku. Mě by zajímalo, co si myslíte myslíte o potenciální budoucnosti obchodních vztahů s Iránem a jak vidíte roli Evropské unie ve vztahu k Iránu, když se podíváme na to, jakou historickou spojitost má Itálie s Iránem. Je to velice důležitá země, jsou tady mnohé problémy, ale samozřejmě jsou tady i některé sdílené zájmy. A poslední věc se týká kontroly exportu. To je věc, která příliš dlouho stagnovala, i když tam bylo hodně rostoucích příkladů i z Itálie a vidíme, že země eh, jako Hacking Team nebo další firmy v podstatě exportují technologie do zemí, které je pak využívají v diktátorských režimech. Třeba Bashar Assad těchto zbraní využil k potírání vlastního lidu. Takže jde o ten technologický vývoj, ale zároveň musíme přijmout opatření tak, abychom bránili lidská práva. A myslím, že rada by měla dělat víc pro to, aby třeba byla přijata opatření, která by to reflektovala víc. Stejně tak bych ráda viděla vaší aktivní roli v radě, tak aby se export začal kontrolovat. Děkuji. Zelení j'interviendrai. Euh, Já eh, bych si vzal uh, slovo k tomu prvnímu bodu, to je ta transatlantická smlouva. Já jsem uh, z těch, kteří kritizují toto vyjednávání, i když, uh, když to zrezumujeme, tak uh, vy byste řekl, to kvalifikoval tak, že my eh, šíříme eh, jaksi milné ideologické myšlenky a že jsme antiamerikanisté. Ne. Já si myslím, že pokud chceme vést skutečně seriózní debatu o výhodách i nevýhodách této potenciální smlouvy, tak je třeba abychom vedli vážnou seriózní debatu, která bude racionální a mm, která e, celé to téma ozřejmí. Poněvadž ti, kteří e, e, údajně nejsou nestraní, kteří šíří tyto myšlenky, no tak mezi ně patří i pan Juncker. Pan Juncker, předseda Evropské komise, sám je velice kritický k mechanismu ISDS. Já jsem i slyšel celou řadu členů tohoto parlamentu, kteří také mají výhrady a vyjadřují mm, kritiku a pochybnosti především k té části, která se týká investic. A potom vy Určitě i e, jste e, to zažil při evropských volbách. I veřejnost má vážné pochybnosti. Ano, já myslím, že je třeba, abychom diskutovali seriózně. Hovoří se o milných myšlenkách, ale já už rok tady slyším od Evropské komise, že transatlantická smlouva, pokud bude přijata, tak eh, bude eh, přinespě našim eh, domácnostem zhruba 345 euro. Ale potom pan Dechucht nám říká, že to nemá žádný smysl. Takže Evropská komise se snažila obhajovat tuto transatlantickou smlouvu těmito argumenty, ale ono to není opodstatněno žádnou kalkulací. Tam se říká, že to zvýší e, pracovní místa, ale mm, my, Evropský parlament, my jsme si vyslechli tedy hodnocení komise a my jsme si zadali další studii a ta protistudie řekla, že v podstatě to takový dopad na zaměstnanost, jak říká komise, mít nebude. Takže je třeba, abychom tedy tedy jak si opustili tyto různé eh, milné myšlenky a hovořili racionálně. Vy hovoříte o transparentnosti, to je pravda. Ano, rada a komise, mm, když se rozhodnou odtajnit evropský mandát a v podstatě eh, to je něco, Eh, v podstatě co již na síti k dispozici před 15 měsíci, již to bylo zveřejněno na síti, no tak to eh, není přece žádné odtajnění je třeba opět o tom hovořit seriózně a hovořit o, té, o těch dokumentech, o kterých se vyjednává. A já se ptám, jaké jsou ty dokumenty, ke kterým máte vy přístup? Máte vy u vás doma v kanceláři v Římě přístup k vyjednávacím dokumentům, tak, které existují, to znamená vždycky v každém tom kole vyjednávání. A máte pravdu, ta diskuze by měla se rozšířit, ano. A když já si to přečtu, já jsem rád, že mě zvete na ten seminář eh, o transatlantických vyjednáváních. To jsem velice rád, ano. Ale když se podívám na seznam hostů, no tak tam jsou jenom zástupci velkého průmyslu či eh, eh, svazů zaměstnavatelů, ale nejsou tam zástupci odborových svazů, ani občanské společnosti, ani Evropský parlament. Já tedy já tedy nemám pochybnosti, že určitě ten seminář v Římě na ten pozvete zástupce odboru. Děkuji, pan Scholz. Děkuji, pane Lange, že jste na mě nezapomněl. Pane ministře, děkuji vám eh, za velmi obsáhlé detailní nastínění jednotlivých stěžení bodů. Ovšem, ty stěžení body jsou natolik mnohovrstevné, že je těžké rozpoznat, co eh, bude důležité a reálné v příštích šesti měsících, co bude moci být mm, provedeno a co ne. A eh, jak to pak bude vypadat během lucemburského a evropského eh, předsednictví jako předsednictví trio. Co pak budeme muset dělat? Mm, to je vlastně program na rok a půl, tři nebo čtyři konkrétní otázky. Vy jste mluvil o strategii v dobách změn. Ehm, to se bylo přesvědčeno na Radě EU v červnu. Hlavně to byly tři pilíře růst, ehm, ehm, konkurence a zaměstnanost. A když se podíváme jenom na samotnou situaci, která vyplynula ze sankcí vůči eh, Ruské federaci v souvislosti s eh, aktuálně přiostřenou situací eh, na evropském kontinentě, a podíváme-li se také na vztahy k Ruské federaci, tak si kladu otázku, do jaké míry ekonomické a tím i obchodní vztahy do jaké míry tyto obchodní vztahy mohou mít reálný vliv na tyto tři jmenované cíle. Jenom na rok 2014 eh, počítá německá ekonomika s poklesem 24 eh, až 25 eh, z obchodu z Rusku. To je 50 tisíc pracovních míst jenom v samotném Německu. Ehm, v obchodě s Ukrajinou máme minus ehm, výši 32 v současné době. Takže otázka zní, a předseda výboru předtím jasně ukázal, že ani nebudeme mít žádnou možnost jako výbor pro mezinárodní obchod zodpovědně eh, se zabývat konkrétními dopady eh, vyjednané eh, dohody s Ukrajinou protože to prostě má jenom tak projít. Otázka zní, jak chce Rada zajistit to, že takto stanovené cíle z června eh, budou i v lednu roku 2015 ještě vnímány věrohodným způsobem občany, anebo eh, tato strategie přispěje k tomu, že věrhodnost Evropské unie bude dále eh, podkopána. To znamená, že jsou tu, že tu je konkrétní politické jednání, ale zároveň z cíle, které jsme si stanovili, můžeme ohrozit. Vy jste mluvil hodně o multilateralismu. E, konkrétní otázka k tomu. Jak to vypadá s e, obchodem, obchodem s ekologickým zbožím? E, tady máme novou dohodu v rámci VTO, environmentální zboží. Já si myslím, že je správné, že v tom je zaangažována i Čína. To je také výsledek porad Bali. A otázka ovšem zní, jak předsednictví rady se postaví k těmto horizontálním otázkám, jak se do toho znovu pustí, protože Eh, se to týká i otázky, kterou vy se nastínil. To znamená žádné nové eh, necelní vyjednávání, vyjednávání o necelních překážkách. To znamená, eh, tady to nejsou žádné necelní překážky, ale jsou to vlastně předpoklady a podmínky pro spravedlivý mezinárodní obchod. A za třetí ještě k strategii týkající se surovin, o které jste mluvil. Co tady máte konkrétně v plánu? Děkuji a na závěr této, tohoto první kolečka FTD. Pan Dátmus není přítomen. Kdo začne? Paní Mikiny. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Pane eh, eh ministře, děkuji za to, jak elokventně, elokventně jste to popsal. Ale mám pár otázek. Vy říkáte, že eh, zrušení netarifních bariér, že to pomůže našim malým středním podnikám, podnikům. A já se ptám konkrétně, co to znamená, protože podle mé zkušenosti mm, řada malých podniků eh, v podstatě eh, eh, mají problém vůbec přežít na, a proniknout na cizí trhy. A, takže vy tvrdíte ale, že nadnárodní společnosti nebudou nějak profitovat na úkor malých středních podniků. No, pokud ano, tak já se chci zeptat, jak, proč. Chtěla bych pochopit, protože teď je to velká liberalizace a my již máme určité zkušenosti z minulosti a protože my máme řadu dohod, smluv, které jsme si přáli, ano, ale výsledky z nich nejsou nějak pozitivní, pokud vím třeba Spojené státy a NAFTA. Vidíme, co vytvořili s uskupením NAFTA. Takže e, skutečně tady došlo k velké invazi e, na našich trzích a e, co udělat tedy pro naše malé podniky, které mají problém a mizí z našeho trhu vzhledem k této konkurenci? Já bych chtěla slyšet konkrétní odpověď a ne eh, mnoho těch slov, které jsme od vás slyšeli. Jak jsem řekla, jste velice výřečný. Um, dalla... Uh... Já bych začal panem Gaspary. Eh, takže samozřejmě tady asi, eh, já jsem si vybral eh, pouze eh, to jako příklady, tedy TDI a IPI, jsou tady další ještě, ano. My jako italské předsednictví jsme se rozhodli, že se budeme snažit o kompromis, který by vedl k odsouhlasení těchto dvou důležitých legislativních aktů. Ale v případě, že kompromis nebude nalezen, tak se bude hlasovat na neformální radě v listopadu. Myslíme si, že to je jasný lineární eh, proces, rozhodovací proces v radě. A mm, mm, budeme se snažit tedy o dohodu, ano, a pokud se eh, nenalezne dohoda, no tak se začne znovu pokud eh, k tomu budou podmínky. Ale já bych, já nemohu akceptovat mm, tato zdržování a já bych chtěl vědět, abychom pokračovali s těmito legislativními akty. Ano, je to naše priorita. A, a hlasování v listopadu, tedy pokud uvidíme, zda nalezneme většinu nebo ne, ale chceme vědět, jak na tom jsme. A smíšené kompetence, to je další otázka, eh, kterou pořád řešíme v radě. Já si myslím, že je třeba zde, abychom k tomu přistupovali velice vyváženě, protože tyto eh, eh, dohody většinou eh, jak si mají větší a větší pole působnosti a větší a větší záběr a dopady. A je pravda, že tady potom je problém s termíny, s rychlostí jejich aplikace, ale jak jsem řekl, je třeba i monitorovat eh, dopad, které, který tyto dohody mohou mít na jednotlivé státy. O tom je třeba jednat v radě. Toto neplatí pro otázku překladu těch dokumentů, protože překlady mm, to taková mm, nevím, čekat 6-8 měsíců mm, kvůli tomu s aplikací, no to je takové surrealistické, to je pravda, že to je nepochopitelné. A eh, proto si myslím, že je dobré, abychom i o tomto diskutovali v radě. Na pana Martina otázka k Bali. No, jak můžeme tedy eh, pokračovat eh, na základě těch pozitivních výstupů z Bali? Já bych řekl problémy Indie, ano. A bohužel nová vláda, která eh, se očekávalo, že bude pro, spíše pro liberalizaci, tak se postavila proti implementaci protokolu a co s tím můžeme udělat. Já si myslím, že my bychom měli vystupovat jak jednotně, jako celá Evropa. A měli bychom jasně říci, že nebudeme pokračovat s dalšími součástmi eh, agendy z Doha, pokud se nedokončí ta kapitola z Bali. Protože důležité je, jakmile vy uzavřete nějakou dohodu, tak potom již ji nemůžete znovu otevřít a eh, znovu projednávat a přehodnocovat. A takže pozice předsednictví rady je, že my tedy, tedy pokud se toto nevyřeší, tak nebudeme eh, eh, diskutovat o dalších kapitolách agendy z Doha, takže CETA a ISDS. To je zásadní. V Evropě máme 1400 bilaterálních investičních smluv. Asi tak na úrovni členských států, tedy které mají členské státy uzavřeny se třetími zeměmi. A ve všech těchto dohodách je mm, ta klauzule ISDS. A musím říci, že téměř ve 30% případů členské státy využili a využívají klauzuly ISDS v kontextu těchto bilaterálních smluv o ochraně investic a proto jsme dali mandát komisi, aby komise vyjednala také i tuto klauzuli ISDS. Zde. A teď, když se dokončilo vyjednávání a když se finalizuje závěrečné znění, tak teď asi by bylo těžké říci, my jsme si to rozmysleli a chceme znovu tu smlouvu vyjednat. Ne. Kdybychom pokračovali tímto směrem, tak bychom museli otevřít všechny kapitoly dohody a tím bychom promrhali spoustu času. Upřímně řečeno, aby byl upřímný, otázka ISDS velice se souvisí s USA. Všichni to víme. E, a e, je tu důvod, proč teď e, se snažíme jak se identifikovat to, jak je eh, vnímání veřejnosti. Takže náš přístup je tento. Ano, SITA je ukončena. E, už není žádná možnost, e, jak bychom mohli změnit náš pohled na věc. Samozřejmě, že můžeme schválit SITA, anebo ji neschválit, ale nemůžeme znovu otevírat e, jednání SITA pro doložku ISDS. To je velice konzervativní doložka a americká obchodní komora je naprosto proti této doložce. Říkají, že není dostatečně dobrá a není to benchmarking pro eh, TTP. Na druhé straně, ve všech otázkách týkající se SDS, TTIP a všechno, co jde za toto hranice, musíme zaujmout stanovisko, musíme společně spolupracovat parlament a rada eh, eh, ve všech dalších oblastech. Ale obchodní politika se týká jednání a jeden z klíčových principů takové vyjednávání je, když to uzavřete, tak to uzavřete. Samozřejmě pak můžete změnit způsob, jak vyjednáváte. Ale musíte hledět kupředu. Není eh, možné se dívat v opačném směru zpět. K TDA. Myslím si, že je nesprávné, eh, že eh, komise vydává hlavní směry. Máme tady klauzu legislativní, urychlujeme legislativní proces Musíme se snažit najít kompromis, takže ano, já jsem komisi jasně řekl, že naše, eh, naše stanovisko musí čekat, než ukončíme celou toto proceduru. Nevím, proč tady je ten velmi striktní přístup, eh, že se má postupovat kopředu bez legislativního procesu. Takže s tím souhlasíme, co se týče 50 podpisů. Neznám celou tuto otázku, musím se s tím trošku více seznámit a pak se k tomu vrátím. K malým a středním podnikům. Co můžeme udělat v této oblasti? Dovolte mi, abych nejprve udělal odkaz politické situaci. Tady šlo o Tajsko. Tajsko. Tam e, může politická situace být obtížná. Ve Větnamu se otázka vztahuje k tomuto. E, máme ještě otevřené otázky, jako veřejné zakázky, e, přístup veřejným zakázkům, textilní průmysl. Tady musíme být nejvíc obezřetní textilní průmysl a pak ještě další body Ehm, ehm, je to jaksi vyzrále, ještě to pořád není ukončeno. Ehm, k Tajsku to je velice důležitá země co se týče celého ekonomického prostředí. Politická situace však to velice stěžuje a nemůžeme úplně rozpoznat, jestli budeme schopni to uzavřít v krátkém čase. K malým a středním podnikům. Myslím si, že tu máme dvě, Um, um, Například usnadnění obchodních dohod. To je tady je v zásadě o transparentnost e, a jednoduché postupy celní. A tato dohoda je pro malé střední podniky klíčová, protože když se usnadnění a transparentnost e, jsou klíčem a že toto neexistuje, tak je to základní překážkou. Ale je to něco, co můžeme udělat a co je daleko proaktivnější. Zvláště e, co se týče nové dohody o volném obchodu. Myslím si, že jedna z iniciativ, kterých bychom se měli chopit, je um, postup takového školení pro malé a střední podniky. Děláme něco podobného v Itálii a myslím si, že bychom um, měli něco takového vyhledat i na evropské úrovni. Což znamená, že jakmile budeme mít TTIP a SETA budou ukončeny, tak to neznamená, uh, že um, přístup k trhu bude obtížný pro malé a střední podniky. Máme tady třeba cel, cel, uh, ochrana cel a podobně. Takže jedna z věcí, eh, na které bychom se měli podívat, je zorganizování takových tréninkových jednotek pro školící jednotek pro malé a střední podniky, tak aby měli možnost eh, plně pochopit, eh, jak vypadají překážky na trhu ehm, mimo hranice obchodní politiky. Co se týče mm, práv duševního vlastnictví, Nejprve obchodní politika. Tady se soustředujeme na sjednocení, na mm, geografické zjednodušení. Tady eh, to je otázka, která je velmi důležitá, zvláště ve stavu k Číně a já jsem eh, no, o tom hovořil. Eh, snažíme se posunout tuto dohodu kopředu. Máme tady dvě fáze, nejprve 100 a 160 a snažíme se tady mít širší působnost těchto geografických označení a chceme zajistit, abychom tento postup co nejrychleji posunuli, to posunuli co kupředu. A pak k otázce toho, jak obchodní politika, zahraniční politika Evropské unie vypadá, ano, otázka je tato. Musíme to zvládnout obou způsobech v druhé fázi globalizace, která je daleko obtížnější, protože je tady mnohem více napětí po celém světě a není možné dělat reálnou obchodní politiku, aniž byste vzali v úvahu strategický rámec, s tím souhlasím, to není něco, co vyřešíme během našeho předsednictví. Máme ambiciozní program, ale zase není tak ambiciozní, abychom to zvládli dopad TTIP. Tady to bylo moc něco, co jste nadnesli oba. Myslím si, že je tady spousta čísel v oblasti TTIP. A e, jak jsou spolehlivá tato čísla? Myslím si, že některá z nich jsou spolehlivá, jiná zase ne, ale kdo ví. Jsou tu dva body, které bych rád vyzvihnul. Jedna věc. Spojené státy Zcela jistě v příštích letech budou e, jedním z nejdůležitějších trhů. 5%, 5% navýšení ročně, e, co se týče dovozu z USA e, tam to velmi expanduje. Nesmíme propásnout tuto příležitost. Za druhé, je to je velice důležité pro nás, když se podíváme na to, že některé, zdroje, že některé exporty jsou v obtížné situaci, například Rusko. A proto, a uděláme cokoliv, je důležité usnadnit bilaterální výměnu s trhy, které jsou v lepší kondici, řekněme, eh, které jsou v méně kritické situaci, pak bychom to měli udělat eh, rychle. A další bod. Spojené státy budou kompetitivnější než Evropa, to všichni víme eh, kvůli nákladům na energii, cenám za energii a spoustě dalších faktorů. Jestliže udržíme Ehm, tady budou překážky, jako cly, necelá necelní překážky. Jestliže všechny budou dál existovat, tak eh, společnosti nebo firmy budou mít další ehm, důvod eh, přenášet to do Spojených států, protože ehm, oni tam budou muset být přítomni, protože tady všude budou potíže a překážky. A teď se dostávám k tomu bodu, který jste zmínil. Jsou tu tisíce eh, takových věcí, eh, které se týkají necelních překážek. Já vám dám eh, příklad. Hm, máme různá kritéria týkající se tolerance hysterie. To znamená, že z Itálii, z Itálii musíme toto věc prošetřit a Eh, to, to se může eh, na celé měsíce pak zastavit. Máme různá pravidla týkající se eh, osvětlení nebo automobilového průmyslu a tak dále. Jedna z otázek, o které jste hovořili, je, proč je toto užitečné pro malé a střední podniky, protože tyto podniky nemají možnost eh, dávat dohromady různé výrobní linky, aby mohly vyrábět po americkém způsobu nebo i, nebo i evropském způsobu. Takže je jasné, proč to tak je. A je také jasné, proč necelní překážky jsou tak eh, eh, důležité. Dovracím se k otázce Iránu. Upřímně řečeno, eh, nevím eh, přesně eh, tady hm, mám otázky zahraniční politiky, obchodní politiky. Já si myslím, že Irán byl velice důležitou zemí pro Itálii v otázkách hm, exportu, ale my to interpretujeme velice striktním eh, způsobem, sankce, a myslím si, že jsme to udělali správně, protože, jak jsem to zmiňovala v souvislosti s Ruskem, eh, my jsme řekli, že zahraniční politika je na prvním místě, pak následuje politika obchodní. A k kontrole exportu. Myslím si, že eh, na tom musíme ještě pracovat pomáte li neznáte-li název třeba společnosti, která prodává Vaširovi, eh, tak mi dejte prosím vědět. Itálie, tady to by bylo velice užitečná informace. A nyní k těm dalším připomínkám. Ne, já nejsem spokojen eh, s přístupem k dokumentům. To jsem řekl přece jasně. A to se nevyřeší tím, že se zveřejní mandát. Ale je zde rozdíl eh, mezi tím mít mandát na internetu, protože to tam tak někdo vložil, a mít mandát zveřejněný, veřej, zveřejněný příslušnými orgány. V tom je ten rozdíl. To znamená mít oficiálně ten mandát a ne jenom, že si to vyhledáte, vygooglujete na internetu. A eh, to znamená, že vlastně eh, potom budeme mít jasno, o čem se vyjednává, o čem se nevyjednává, protože to zatím není jasné. Já jste, eh, mm, jsem neřekl, že ten, kdo je proti TTIP, že je antiamerikanista. Ne, já vím, že tato smlouva TTIP může být i nebezpečná, pokud bude špatně dojednána. Ano, ne, ale E, takže e, samozřejmě teď všichni říkají, že tedy hovězí e, z dobytka, kterému byly podávány hormonální prostředky, že zaplaví náš trh. Přece tak to není, ale to platí pro další sektory, jako já nevím, důchodové systémy. Někteří v Itálii říkají, no to úplně postaví na hlavu naše sociální systémy, důchodové systémy či zdravotnictví. Ne. Ale potom ISDS. O co jde? O čem se diskutuje? Je třeba pochopit, o jaká rizika jde, ale tady možná, že tam ještě budou další, která zjistíme. A proto je třeba tedy zveřejnit ten mandát a jak jsem řekl ve projevu, my se budeme snažit, aby tedy eh, aby aby eh, i eh, abychom tedy mm, vždycky věděli, o čem se vyjednávalo, aby nám tedy byly eh, svým způsobem skládány účty, abychom znali výstupy toho vyjednávání. Samozřejmě nemůžeme znát všechny detaily, protože to bychom potom zveřejnili naši taktiku v obchodní politice, to ne. A mm, je třeba vědět, o čem se diskutuje, o čem se nediskutuje. To musíme vědět. A ještě dva body, které zmínil pan Scholz. Jak je to s našimi cíly, které chceme splnit eh, naší obchodní politikou, že eh, my v podstatě jsme se minuli těmito cíly, říkáte. No, my v posledních letech jsme se pustili do zkomplikované operace, protože my jsme tedy vlastně umožnili, aby sem se dostalo zboží z rozvojových zemích. A mm, oni začali tedy vyrábět, ale v podstatě to nevedlo k tomu, že bychom eh, my tedy tady přišli o pracovní místa. A teď tam v těch zemích eh, se to mění zase v, eh, ve společnost konzumu. A Eh, říká se, že v příštích 15 letech bude Ehm, zde tedy 800, mm, ehm, že na světě bude 800 milionů nových eh, spotřebitelů a to je třeba mít eh, na světeli a my tedy bychom také měli mít eh, přece přístup k ním a tam jim prodávat naše výrobky. Tudíž by bylo zvláštní teď v době, kdy mm, teď bychom měli jaksi sklízet dividendy nebo plody toho, co jsme zaseli, tak bychom se měli stáhnout z toho? Ne. A Mm, takže my eh, jsme jim dali přístup na naše trhy, oni se mohli rozvíjet, tyto země se mohly rozvíjet a dávali jsem tedy, posílali jsem své výrobky a teď přece my chceme eh, mít možnost přístupu na jejich trhy a k jejich eh, spotřebitelům a proto je třeba tedy uzavírat smlouvy s těmi zeměmi, které si to přejí. A jak jsem řekl, pokud jde o Trans-Pacific Partnership a TTIP a další smlouvy, které uzavíráme s ASEANem, žen, tak to představuje 60 světového HDP. A to přece mm, e, je právě e, typické pro tu druhou fázi globalizace. A potom to bude těžké pro ty země, které nevstoupí do tohoto e, společného světového režimu. A to bude pro ně těžké. A třeba Čína. Čína, Čína také vstoupí. A tento mechanismus, který má tři úrovně, tak ten znamená, že musíme my tedy se chovat velice asertivně, tedy já myslím my v Evropě a Spojené státy, a musíme vždycky se snažit o liberalizaci na bilaterální bázi recipročně. Netarifní bariéry a nadnárodní společnosti a liberalizace a ta disparita. No já jsem se snažil již na to odpovědět. Já myslím, že ano, tady byla určitá disparita v minulosti. Ano, v podstatě mm, naše ekonomika se stala takovou ekonomikou, eh, tedy substituční, s nízkým růstem a teď je třeba tedy, abychom eh, jak si těžili z toho, co jsme zaseli a my eh, těžili tedy z vývozu a řada zemí v podstatě má eh, pouze možnost exportovat eh, a tak zajistit svůj růst, protože my máme ekonomiku, která je dost komplikovaná. A jaká je hranice růstu? No, jak jsem řekl, eh, bez liberalizace žádný potenciál růstu nebude. Milé kolegyně, kolegové, teď jsme nedodrželi časový plán a diskusi bohužel musím uh, ukončit a těch osm přihlášek do diskuse teď už na ní nedojde. Dovolte, pane předsedo, i když jsem v tomto výboru nováčkem, jedna věc mě opravdu provokuje. Každý, s kým v radě mluvíme, říká, já jsem pro transparentnost a jsem pro, aby byl mandát zveřejněn. A pak se člověk doví, že v rozporu s tím je jednomyslnost, ale zažil jsem i jinde, že ta jednomyslnost se od ní se upouští, když se pak hlasuje podle většinových poměrů. Bylo by hezké, kdyby kolegové ve výboru napsali svým vládám doma a zeptali se, zda jsou pro zveřejnění ano či ne, nebo zda nám třeba předsednictví v radě bude moci jednou říci, které vlády blokují zveřejnění mandátu. Zjevně je to tedy takové, některé vlády nebo někdo, kdo je za nimi, tedy zpráva, nemá vůbec ánung o tom, co, o co jde. Takže prosím, aby předsednictví rady řeklo, kdo je proti, nebo my vyzvěme své vlastní vlády, abychom zjistili, jaké je oficiální stanovisko. Takhle to dál prostě nejde. No, vezměme to Důvod, proč jsme eh, požádali tedy písemně o zveřejnění mandátu, je právě eh, to, co vy říkáte. A eh, zde chceme tedy mít oficiální odpověď, poněvadž to téma je tak politicky citlivé, že není akceptovatelné, aby e, v podstatě vše probíhalo za zavřenými dveřmi. Já s tím zcela souhlasím a proto jsem napsal dopis. A řekl jsem v tom dopise, kdo, nebo jak bych řekl, e, řekl jsem tedy, že ten e, dopis tedy je nám vlastně vnucený a že tedy eh, eh, očekávám, že eh, se to dostane tedy k vládám a že na to budou... A tím končím rozpravu s vámi, pane ministře. Velice vám ještě jednou upřímně děkuji. Myslím, že jste zmínil opravdu mnoho bodů, které mají velký význam. V mnoha otázkách jsme se velice zblížili a těším se, že máme před sebou budoucí měsíce společné práce a myslím, Doufám, že koncem roku se podaří schválit TDI a že mnohé otázky, které tu dnes zazněly jako otázky, budou vyřešeny. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Yeah. Milé kolegyně, milí kolegové, teď se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednáním a to bude diskuse o rozpočtu. Za prvé a za druhé vám mohu říct, tím, že jsme tak nezvládli čas, tak eh, Otázka podle bodu 7 se posouvá na odpoledne. Bude to první odpolední bod pan Zahradil už byl tak laskav, že akceptoval tento posun v programu, takže teď můžeme hovořit o rozpočtu a pak budeme diskutovat s panem velvyslancem. K rozpočtu teď udílím slovo kolegu Begemu. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. No, já mám co dočinění s rozpočtovou politikou a zkušenosti jsou takové, že Rada ministrů rozpočty schvaluje už léta kvalifikovanou většinou a to s výjimkou před pár lety, když se to týkalo dofinancování Galilea, se opřeli o jednomyslnost, i když to šlo jinak. Jak e, dokud budou takovéhle procedury v radě, tak s tím bude politický problém, procedurální a otázka je, jak to bude obyvatelstvo vnímat. K těm pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy, k roz, rozhodovat se bude o 15 pozměňovacích návrzích, k rozpočtu samotnému čtyři návrhy. Pokusil jsem se uzavřít kompromisy s dvěma frakcemi. Ty jsem vám taky předložil. Je to odstavec 1 a 6. To jsou úvahy různých frakcí. Především se to týká toho kontroverzního tématu Business Center v Indii, v Číně, v Tajsku, kde jsme přece jenom trochu citliví, co se týká efektivity a přidané hodnoty. A Komise by měla nezávisle nechat zhodnotit tyto aktivity a na základě toho hodnocení potom uvidíme, jaké budou výsledky, jak budeme k této problematice dále přistupovat. Dovolte, abych těm čtyřem pozměňovacím návrhům k rozpočtu řekl následující. Pozměňovací návrh, který, s kterým jsem přišel já a týká se souvisí s debatou z minule, kde se hovořilo i o nutných zdrojích s ohledem na rozpočet komise, s přihlédnutím k velkému množství dohod o volném obchodu, o kterých se teď jedná. Druhá žádost paní Šárke která souvisí s komunikačními strategiemi, navýšení prostředků. Já jsem se na to dlouze díval a myslím, že s ohledem na diskuzi, která se teď právě vede, to nepůjde jinak, než abychom vyslali signál a řekli ano, chceme komunikační strategii a chceme na to poskytnout ty dostatečné prostředky. Avšak u návrhu kolegy Šolce mám bolení břicha. Jít dál směrem té strategii, kdy permanentně v podstatě podporujeme struktury mimo parlament, než, dřív než máme obsahlou analýzu toho, co opravdu financujeme, protože podle odhadů mnoha kolegů napříč frakcemi podstatě se nám to vymyká z kontroly. Proto spíš mám tendenci tento návrh pilotního projektu nepodpořit. Otázka pilotního projektu kolegy Areny. Tady bych se chtěl znova zeptat komise. Já jsem se totiž doslechl, že podle názoru a hodnocení komise ten záměr, který v podstatě můžeme podpořit, už byl aktivitami komise obstarán jinak. A teď je tady teda otázka, jaké pilotní projekty nakonec akceptovat. Při hlasování je to vždycky otázka dialogu s komisí. Zda je tady možnost těch věcí, které se dají realizovat nebo jenom těžko. O to bych, tady bych rád slyšel od komise, co si o tom pilotním projektu myslíte, jak to vidíte eh, s ohledem na další aktivity, stabilizační instrumenty a tak dále, abychom se k tomu odpoledne mohli potom vyjádřit v hlasování. Děkuji. Srdečně děkuji. Teď eh, zatím se mám jenom jednu přihlášku do diskuze dvě. Dobře, teď se to přece jenom rozbíhá, takže pan Winkler, Martin Schulz a pan Keller. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegovi Belgemu za tu informaci. Abych ušetřil čas, budu stručný. Rád bych zdůraznil tu otázku, kterou zmínil pan zpravodaj a která souvisí s pozměňovacími návrhy s tím pilotním projektem, zda je to opravdu schůdné, tak by bylo důležité, aby o tom potom v budoucích měsících náš výbor diskutoval. Ta situace je opravdu taková, že se jí musíme věnovat. Spojené státy už v této oblasti podnikají kroky, začínají upravovat věci zákonem a Evropská unie by také takovou úpravu měla mít a kdybychom mohli intervenovat v té oblasti, kdyby to bylo schůdné, tento pilotní projekt, tak bychom měli možná zvážit podporu toho podměvacího názoru, ale musíme slyšet názor komise. Děkuji. Pan Martin? Děkuji, budu stručný, ušetřím čas. Souhlasíme s tím, co navrhuje pan zpravodaj k rozpočtu krom toho, kromě toho kompromisu o European Business Center k těm čtyřem pilotním projektům. Podpoříme všechny čtyři, pan Schulz to zmínil, pan Schulz to zmínil, je to agenda, která se týká mnoha oblastí, jsme konzistentní a pan zpravodaj může spoléhat na naši podporu pan Winkler do určité míry zmínil už ten konflikt v oblasti těch minerálů. Tam jde o to, že bychom měli schválit legislativu a měli bychom si také zajistit, že ta legislativa bude řádně implementována v dalších zemích. Jde o to, abychom se nedostali do konflikty se stabilizačními instrumenty. Měli bychom to jako výbor schválit. Děkuji, Helmut. Děkuji. Děkuji, Bente. Děkuji panu zpravodaji za nabídku kompromisu k tomu stanovisku výboru. Sdílíme to, ale rádi bychom se ještě vrátili k tomu pilotnímu projektu, k té otázce. Právě teď jde když jsme slyšeli pana italského náměstka, který prezentoval projekt předsednictví, tak je tady otázka, do jaké míry se obchodní, obchodní politika vlastně vtěluje do smluv a dohod. Podle toho, co komise říká, tak tady není nikdo schopen odhadnout dopady jedněch dohod na druhé dohody. Uh, a s tímhle pilotním projektem by to mělo být tak, aby možnosti a kapacity všech účastníků se zvýšily. A já si myslím, že je to v zájmu demokracie, aby tím parlament umožnil precizní obchodní strategii. Děkuji a paní Keller. Děkuji a děkuji panu zpravodajovi za jeho práci. My také podporujeme ten pilotní projekt, myslíme si, že je to dobrá iniciativa a zprávu s tím spojenou budeme samozřejmě probírat. Je to věc, které se věnujeme, na které pracujeme a myslím si, že je to dobrá iniciativa. Stejně podporujeme pilotní projekt Trade Watch, všechny skupiny tuto iniciativu sledují. Měli jsme k tomu různé workshopy související s touto iniciativou. Část, součást analýzy, analýzy toho, kde jsou problémy, už proběhla. Samozřejmě víme, že k tomu se dá přistupovat různým způsobem a je třeba podívat se na to z různých úhlů. Parlament má totiž omezené zdroje a to je problém. A je to problém, protože máme co dočinění s tolika různými obchodními dohodami, o nich se jedná paralelně a jsou další a další, navíc k té normální legislativě, rámcové legislativě. To znamená, opravdu máme málo zdrojů, málo kapacit, málo expertů a my tady v parlamentu, v tomhle výboru, ať už máme sebeskvělejší personál, tak oni prostě nemohou být eh, v obraze aktuálně k těm tisícům stranám. Takže komise zatím nebyla schopná nám dát dobrou odpověď na to, proč bychom to neměli udělat. Eh, ano, my jsme parlament a my jsme ten, kdo má monitorovat a kontrolovat. A myslím, že bychom měli postoupit tak, jak to děláme, i když to všechno je strašně složité. Uh, a je to v podstatě velké sousto. Takže podporujeme to. Při, při, eh, zveřejnili jsme pozměňovací návrhy k tomu návrhu stanoviska, protože je důležité pokročit v monitoru ve větší míře kontroly a ne tak, ne tak, že jim dáme víc peněz, víc peněz, protože byly by další dohody a další dohody a to už pak nikdo není schopen usledovat, je třeba o tom diskutovat, je třeba mít ty, des, ty expertízy, jde nám o to, abychom měli kvalitu a nikoli kvantitu. Proto jsme předložili ty pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji za komisi pan Dupontej. Děkuji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 co se týče eh, přidělení dalších zdrojů, nemám další komentář v této fázi eh, k tomuto konkrétnímu pozměvacímu návrhu. Co se týče pozměvacího návrhu eh, Outreach, také jsem si zaznamenal váš zájem v komisi eh, máme takovou obsáhlou komunikační strategii a obchodní politice, zvláště v dohodě TTIP. Eh, komise eh, skutečně navýšila, zintenzivnila komunikaci v oblasti obchodní politiky obecně a zvláště v oblasti vyjednávání TTIP. Eh, včetně eh, různých eh, setkání jednotlivých aktérů, web streamingu a podobně. Zvýšili jsme také přítomnost sociálních médií a i nadále budeme pokračovat a zlepšovat naše úsilí na tomto poli. K pilotnímu projektu TradeWatch. Jen stručně potvrdím to, co jsem už řekl na tomto výboru v červenci minulého roku. A sice i nadále si myslíme, že pilotní projekt Trade Watch už je eh, pokryt eh, tím, že organizujeme setkání z občanských společností a setkáváme se s zástupci občanských společností. Máme tady pravidelná setkání, kdy organizace občanských společností jsou informovány a motivovány k tomu, aby poskytly zpětnou odezvy. Asi si vzpomenete, že jsem zmiňoval příklad poradní skupiny eh, v oblasti vyjednávání TTIP. Tato skupina byla eh, zřízena a také ještě dodatečné komunikační úsilí bylo vyvinuto v oblasti eh, transparentnosti, například publikace tzv. fact sheets a Máme tady také veřejné konzultace k oblasti Conflict Minerals. Eh, eh, Demokratická republika Kongo, která byla eh, zmíněna, Tady jsme to skoordinovali s ostatními službami komise a já jsem si zaznamenal návrh pozměňovacího návrhu Učinili jsme analýzu pilotního projektu a e, e, tady e, já bych odpověděl na vaše otázky. My to posuzujeme tak, že jsou tu různé programy a iniciativy které již existují k celému procesu aktivit EU, které již fungují. A tato otázka byla pečlivě vzata v potaz Eh, ty budoucí projekty, eh, také ehm, budou, tady bude zapotřeby, zapotřeby eh, koordinované o odezvy a nejen v oblasti Conflict Minerals v Kongu, ale vůbec v celé ehm, oblasti Velkých jezer. A dovolte mi ještě, abych zmínil pár příkladů takovýchto programů a iniciativ, které již běží. Když se podíváte na nástroje EU eh, pro stabilitu, tak například tady najdete podporu implementace eh, mezinárodní konferencí oblasti kolem Velkých jezer. To je regionální iniciativa, která podkrývá eh, přírodní zdroje a je to rozpočet 3 milion eur. Také tady vidíte, že je tu podpora Um, um, hlavních směrů OSN, um, jde o podporu minerálu, jde také o sledování rizikových oblastí. Máme tady eh, studie proveditelnosti a toto dotujeme ve výši 1 milionu eur. Spolu s OSN Evropská komise má projekt v Rundi, eh, v Rwandě, v eh, Ugandě a v Demokratické republice Kongo. Chceme tady posílit kapacity místních občanských společností a organizací organizací a chceme rozpracovávat řešení. příklad jsou tu takové sporné otázky jako, z, eh, jako z přírodní zdroje. A tady rozpočet 1,5 1,5 milionů eur, který k tomu byl přidělen. A do budoucna chceme rozvíjet dále naše zdroje a iniciativy zaměřené na transparentnost. Eh, toto pole působnosti by mohlo být dále rozšířeno na transparentnost. V dodavatelském řetězci chceme eh, se tady věnovat zvláštním konfliktním otázkám E, třeba v oblasti vývozu zdrojů. E, takže otázka transparentnosti v oblasti konflikt e, minerals kolem velkých jezer bude začleněna do regionálních indikativních programů pro střední Afriku. Současně se to připravuje a budeme velmi rádi, když předáme výboru zprávu o této iniciativě až se to až vyzraje. A konečně Business Centrum, to tady nadnesl pan Böge. Naše stanovisko je tak je stanovisko, které jsem už zmiňoval. Není tady žádná nová iniciativa, s kterou se počítá ehm, pro ehm, podpoření projektu eh, Business Center ehm, na rok 2014 a 2015 a plně sdílíme vaše posouzení toho, že eh, zhodnocení eh, takového business centra by bylo předběžnou podmínkou pro jakékoliv další budoucí aktivity. Děkuji, pan Bege. Ano, děkuji kolegům, kolegyním za poznámky a děkuji zástupci komisi eh, eh, za to, že to podložil čísly, tuto argumentaci k pilotnímu projektu, který je jmenován jako poslední. A e, byl bych rád, kdyby se kolegové do hlasování ještě podívali na to, co tady komise prezentovala, protože e, otázka zdvojení e, aktivit s tím opravdu souvisí. Mně nešlo pro o to být tady proti pilotnímu projektu, ale byl jsem upozorněn na to, že tady už existují aktivity, které to zjevně už pokrývají, toto to pole. Takže jako někdo z oblasti rozpočtu mám problém tady financovat duplicitní aktivity, proto si myslím, že bychom se do um, okamžiku, než budeme hlasovat, na to měli blíže podívat. Ale jinak bychom měli přejít hlasování. Děkuji. Děkuji. Dnes odpoledne budeme o návrhu hlasovat a tím eh, stanovíme naše stanovisko eh, k rozpočtu. Jak jsem předtím řekl, tak další bod pořadu jednání byl přesunut na eh, odpolední jednání 15 hodin. To bude prvním bodem programu a tímto se dostáváme eh, k bodu programu 8. Mám eh, radost, že mohu přivítat nového vyslance Spojených eh, států. Mm, jsem rád, že ho mohu přivítat v Bruselu, je to pan Gardner. Myslím, že Eh, nebudu eh, kolem toho moc mluvit, myslím si, že je zřejmé a to jsme eh, viděli i v diskusi s italským předsedou, slyšeli jsme to. Jsou tu elementární ekonomické a politické vztahy k USA, které samozřejmě v důsledku TTIP jednání mají zvláštní význam, dostali se do zvláštního světla. A konkrétně co se týče eh, vyjednávání A to se ukázalo také jasně v diskusi. Je to přání po eh, co největší eh, transparentnosti a také otázka posouzení dalšího postupu po listopadu, až budou známy výsledky konzultací ASS na, ve Spojených státech proběhnou volby do kongresu a my budeme mít novou komisi, takže Tady bude otázka další perspektivy jednání. Mám radost z toho, že pan Gardner hned na začátku svého období eh, legislativního přišel do parlamentu a tím tomu předávám slovo. Good morning. Dobré ráno, dobré dopoledne, děkuji pane předsedo, děkuji vám za eh, pozvání, jsem rád, že mohu přestoupit před tímto výborem, to je moje první eh, vystoupení před eh, takovým výborem Evropského parlamentu. Když jsem přijel do Bruselu v březnu, tak jste byli v volebním náladě a mm, jsem potěšen, že parlament teď plně funguje a že můžeme začít s něčím, co doufám bude dlouhý a plodný dialog. Eh, oceňuji kritickou roli, kterou tato instituce hraje. Eh, neustále rozšiřování jejich eh, kompetencí s každou novou smlouvou, včetně Lisabonské smlouvy. Toto byl velmi důležitý příspěvek pro zintenzivnění demokratické legitimnosti evropských institucí. V mém prvním vystoupení eh, v Romeckém senátu eh, na slyšeních jsem eh, hodně zdůraznil mou touhu po dobrých vztazích s Evropským parlamentem a v mém prvním politickém projevu, krátce po té, co jsem dorazil, jsem o tomto přání hovořil jako o jedno z čtyř priorit na další tři roky. Eh, samozřejmě vím, že parlament, a konkrétně tento výbor, bude hrát důležitou roli eh, v určení toho, jestli mm, jednání TTIP budou zdařila. Měl jsem možnost už v minulosti eh, spolupracovat s různými výbory, včetně komisařky Reding, kterou tady dnes vidím, a s panem komisařem Renem. A paní komisařka Reding ví, že dokončení vyjednávání o Safe Harbor a o dohodě o uchování soukromí je pro mě jedním z prioritních bodů toto otázku soukromí beru velice vážně a zavazují e, se k tomu, že chci nastolit důvěru také v transatlantickém toku e, dat. A myslím si, že e, můžeme hrát důležitou roli Ehm, ehm, myslím, že jsme nedávno také slyšeli prohlášení ehm, prezidenta Obamy. Budeme eh, chtít americkým eh, občanům dát eh, stejná práva, jako mají evropští občané v rámci zákona uchování soukromí. Také tady vidím další tváře. Jsem rád, že vidím další kolegy po několika měsících a vím, že i hm, Josef Zajer, další člen tohoto výboru, myslím, že tady dnes není, ale všechno jsou to přátelé z dřívější doby, z Columbia Law School a někdy nikdy nezapomenu na prezentaci, kterou přednesl tenkrát, kde před prognostikoval, e, že bude e, prvním svobodným poslancem e, v Maďarsku, což se stalo a jsem rád, že je tady také kolega Falensa. Když jsem studoval Yale na univerzitě, na univerzitě v Krakově v roce 83, tak jsme se setkali v době, kdy jeho otec byl ještě zatčen. A jeho otec byl takovým příkladem pro nás všechny, ukázal odvahu, kterou měl, když se postavil autoritářskému režimu. Byl jsem, angažoval jsem se v otázkách EU po 23 let. Nejprve jako právník, potom jako vládní úředník a v Bílém domě jsem pak pracoval také jako bankéř i investor a spolupracoval jsem pak a žil jsem v Evropě. Kdy, od doby, kdy jsem studoval e, politiku a práva v Oxfordu a v Columbia Law School, e, byl jsem stážistou také ve Evropské komisi později a od té doby jsem vždy věřil v evropský projekt. Věřím, že je dobrý pro Evropu a věřím, že je dobrý pro Spojené Spojené státy. Stejně tak jako věřím ve Spojené státy, tak věřím eh, v schopnost Evropy eh, být konkurenceschopná a být schopná eh, intervenovat ve evropském obchodu. Evropa musí věřit v sama sebe. A italština. Figlio. A nyní chci říci, že moje matka se narodila v Benátkách a já s hrdostí tedy e, e, zhlížím k Eh, mému dědictví, eh, tedy k Itálii a žil jsem i jako mladík v Římě a vždycky do Itálie se Eh, vracím jako profesionál jako eh, člověk. A také i se obracím zde na francouze. Já jsem eh, strávil dost času v jedné francouzsko-americké kanceláři v Paříži, tedy poté v Bruselu a já mm, jako poradce potom jsem ve Washingtonu byl zodpovědný za vztahy s Francií a e, s dalšími. A já mám i vztah se Španělskem, protože můj otec byl velvyslancem ve Španělsku a právě i díky tomu jsem se oženil se Španělkou. A Měl jsem také příležitost strávit hodně času v Německu. V létě roku 87 eh, jsem pracoval v rádiu Svobodná Evropa v Mnichově. A na podzim eh, roku 91 jsem byl eh, v americkém oddělení a jako velstanec Evropské unii, takže já vlastně tady vlastně vždy zastupuji zájmy Spojených států. To není překvapení. Ale rovněž jsem hrdý Evropan. Půlku svého života života. Eh, skoro veškerou svou kariéru jsem strávil v Evropě. Eh, eh, byl jsem před kritickým rozhodnutím, co pak udělat se svou kariérou. Vrátím se do Spojených států anebo zůstanu v Evropě. A mm, je to neobvyklé, já jsem se rozhodl začít svůj život tady mm, kvůli programu jednotného trhu a kvůli tomu, že se otevřelo se otevřela celý trh na východ. Mm, chtěl jsem být součástí tohoto procesu a Ehm, byla to historická, stejný pocit mám, že to je historická příležitost dnes. Ehm, nelegální anexe eh, Krymu ze strany Ruska a eh, neustála agrese na Ukrajině, eh, která vedla k humanitární krizi, pak důležitost další evropské integrace a blížší transatlantická spolupráce. Tady všechno toto jsou pro mě zřejmé otázky a nutnost větších výdajů do, do, do obrany a také transatlantický obchod a transatlantická partnerská dohoda dohoda. Toto všechno jsou stále větší výzvy. Transatlantické partnerství prohloubilo v dobách krize, jako je dnešní, eh, tuto nutnost. V dnešní době nejsou odlišné. Jediná relevantní otázka pro nás je, jestli se chopíme těchto příležitostí a v době, kdy Rosa, eh, Rusko dodává jednotky a zbraně separatistům na Ukrajině a eh, nese zodpovědnost za zabíjení evropských občanů na nebi Ukrajiny. Bylo by tedy nezbytné, abychom tyto otázky jako nedůležité otázky zemědělství, abychom si posunuli stranou. My máme příležitost eh, se pustit do akce, budeme mít tuto příležitost ehm, za posledních eh, let, příští léta jsem eh, pro pravidelný, upřímný dialog. Já má dveř, mé dveře budou vždycky otevřeny pro členy tohoto parlamentu i tohoto výboru. Bez pochyby eh, budeme souhlasit, eh, budeme, nebudeme souhlasit v některých otázkách, ale myslím si, že tento neshoda, že tady že v oblasti zhody půjde o důležité otázky. Nezhoda se bude týkat jenom nedůležitých otázek. Jde o jasnou interpretaci našich zájmů a politiky. Máme tady společnou zodpovědnost vůči našim občanům, eh, musíme je vést, informovat a eh, je to pravdivé vzhledem k důležitým ekonomickým otázkám, které stojí před námi. TTIP. Nejsou tu, není tu žádná další otázka, která by byla tak důležitá co do svého potenciálu a která může vést k vytváření eh, růstu a zaměstnanosti a mezinárodního obchodu. Jde o pochopení technických otázek, které jsou v sázce. Eh, ono to bere čas, je to obtížné, ale je to nezbytný úkol. Je tu řada důležitých geopolitických a ekonomických důvodů, proč bychom měli uzavřít ambiciozní dohodu. Říkám ambiciozní, protože i nadále si myslíme, stejně jako naši kolegové z komise, že pouze obsáhlá dohoda může eh, vést k důležitým výsledkům, které si přejeme a zároveň nám vytvoří nezbytnou rovnováhu. Vím, že Karlo Kalenda, kterého jsem právě zahlédl, jak odcházel z tohoto výboru, věří, že eh, takováto dohoda by měla být, mezi prozatímní dohoda měla být zmážena, ale my si myslíme, že pouze obsáhlá dohoda bude fungovat. Máme tady příležitost v příštích letech eh, stanovit standardy pro budoucí regionální globální dohody, které budou odrážet naši podporu a pro vysoký standardů a e, transparentnosti a zodpovědnosti. Pokud selžeme, tak ostatní země, které nezdílí naše standardy, které nezdílí naše hodnoty a pouze čekají v mezinárodním systému, ty budou růst, expandovat a budou tyto standardy stanovovat za nás. TTIP má posilovat eh, růst a zaměstnanost zvláště malých a středních podniků a jsou páteří naší ekonomiky. Pokud eh, eh, ale ne, ne přitahuje velkou pozornost v Evropě přes výkon, výkon ekonomiky. Jde o ekonomický růst, ale podívejme se tváří tvář realitě. Evropa potřebuje tyto podniky ještě více jak chce Evropa svým mladým lidem poskytnout lepší budoucnost, kterou si... Jak Evropa si může dovolit platit slušné důchody důchodcům a sociální dávky bez růstu a TTIP eh, samozřejmě není řešením pro eh, tento problém zaměstnanosti či růstu, ale je to taková, takový stimul, takový impuls. Každá studie Eh, na obou stranách Atlantiku dospívá k tomuto závěru, že ten dopad bude pozitivní. Takže Spojené státy hm, se zavázaly, eh, že chtějí a vyjádřili, že chtějí eh, výsledek, chtějí dobrý výsledek. Samozřejmě je třeba zde mít ale podporu pro tuto dohodu, ale samozřejmě nic nemůže být eh, překážkou, abychom nepokračovali v jednání. My jsme přesvědčeni, že se nám to podaří. I přes ty výhody, které ponese TTIP, tak to vzbudilo celou vlnu kritiky, často o marginálních záležitostech a často je to takové zastrašování. A ti, kteří jsou skeptičtí vůči této dohodě a kteří odmítají myšlenku, že obě strany poskytnou určité záruky, tak já říkám toto zatím jsme v relativně rané fázi vyjednávání. No tak prosím, neanticipujte výsledek. E, samozřejmě my ještě máme spoustu času a prostoru věci promyslet. A e, potom je zde kritika, že vše probíhá tajně. Vital Moreira, bývalý e, předseda a komisař Dechucht, řekli, že že skutečně e, nikdy nebylo nic tajnějšího. A my jsme samozřejmě ale o tom hodně jednali u nás našimi poradci a v kongresu a zrovna tak vy tedy hodně jednáte o tomto interně a ono je těžké u nás Eh, ono je těžké přesvědčit nás, abychom my vám poskytli eh, větší přístup k naší dokumentaci, než to, co poskytujeme našim vlastním kongresmenům. To není možné. Samozřejmě je zde potom příležitost si přečíst ty návrhy a konsolidované znění. Je zde ale velké množství veřejně dostupných informací, stovky briefingů, konzultací obou stran, mm, e, tak jak konzultujete vaše politiky, podniky, občanskou společnost a podobně. To je všechno dostupné. My jsme pro transparentnost, rovněž se domníváme, že ale to musí být vyváženo. Tady jsou i jiné cíle. Kdokoliv, kdo vyjednává takové komplikované mezinárodní dohody, tak aspoň já jsem vyjednával asi stovky jich, tak my všichni víme, že úplná transparentnost eh, se třetí stranou znamená potom, že ten upřímný dialog je nemožný a přece eh, TTIP regulovat eh, a i přes veškerá ujištění, která máme od prezidenta USA, od předsedy Evropské komise, od dalších vyjednavačů na obou stranách Atlantiku, tak samozřejmě nic, co uděláme v TTIP, tak to neomezí naše vlády, aby regulovaly věci eh, ve jménu veřejného pořádku a bezpečnosti. TTIP nebude nutit evropské země, aby privatizovaly třeba veřejné služby. Ne, nebude sloužit k tomu, aby se vyloučily tyto služby ne, ne, TTIP nebude nutit tedy privatizovat veřejné služby jako zdravotnictví, školství nebo tedy Eh, energetické podniky a v podstatě to je eh, vyloučeno z těch dohod volného obchodu přece a mm, potom se také říká, že americké normy jsou nižší než ty evropské, ale to ignoruje fakt, že některé normy u nás jsou restriktivnější než evropské a ignorujete fakt, že miliony Evropanů ve Spojených státech eh, jí naše jídlo a řídí naše auta. A mm, naši lidé, naše vláda respektují přece zdraví našich spotřebitelů a i máme právo regulovat věci, které si přejeme. My nebudeme nutit evropské spotřebitele, aby jedli nějaké jídlo, které nechtějí. Ne, přece my chceme, aby i vy jste v Evropě dále tedy si přijímali vaše normy v oblasti potravin samozřejmě. A e, e, a jakožto bývalý právník, a tak já mám velký zájem o diskuzi, která se týká řešení sporů mezi investory. To je často téma, které je špatně vnímáno. My víme ve Spojených státech, že evropské státy podepsaly asi 1400 bilaterálních smluv o ochraně investic a většina z nich obsahuje klauzuly ISDS. I my nechceme dávat možnost podnikům, aby podalovali eh, návrhy na eh, eh, náhradu škody z titulu těchto ztrát. Ne, my si myslíme, že je třeba zde mít správnou rovnováhu mezi ochranou investice a právem vlád regulovat investování v dané zemi. Samozřejmě my budeme mm, se inspirovat těmi bilaterálními smlouvami o ochraně investic a čekáme na příští kroky ze strany strany komise. A poslední bod. Obě strany by se měly zaměřit na pragmatické pozice, pokud se chceme skutečně dohodnout v zájmu lidí na eh, obou stranách Atlantiku a mm, Určitě můžeme se dohodnout na něčem, co bude ku prospěchu obou stran, ale pouze pokud budeme se respektovat a pokud budeme k tomu přistupovat s hlavou otevřenou. Děkuji. Thanks a lot. Děkuji pane velvyslanče. A nyní diskuze. Paní Reding jako první. She's member of the EPP and the EPP. Ona je členkou EPP a EPP je největší frakcí. A já to beru podle pořadí. Yeah. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. A já chci taky děku, poděkovat vám, pane velvyslanče, že jste přišel. S velkým zájmem jsem si vyslechla, že Erik Holder, eh, ministr spravedlnosti, eh, se snaží o to, aby se i eh, rozšířila pravidla zákona na ochranu osobních údajů i na evropské občany. Ale mm, jak to vypadá tak americký mm, kongres tím bude souhlasit. A teď jedna otázka. Máme řadu otázek, o kterých budeme diskutovat v rámci TTIP a v rámci našich vztahů. Všichni vědí, že eh, zde Eh, je třeba prolomit eh, eh, ten stav tedy nedůvěry na obou stranách Atlantiku. Zde je problém tedy s pravidly, evropskými pravidly na ochrany ochranu osobních údajů ze strany tedy amerických firm, které operují v Evropě a i jak si mm, porovná nedůvěra mm, ve stejné oblasti panuje na druhé straně. My se snažíme to napravit. Víme, že ochrana osobních údajů je prostě, je prostě takový kostlivec ve skříni, když hovoříme o TTIP. Takže mám tři konkrétní otázky. Za prvé, zdali americká strana akceptuje těch 13 doporučení, která byla vydána v listopadu s cílem, aby Safe Harbor skutečně byl bezpečný. A za druhé, naše americká strana souhlasí s tím, že ochrana osobních údajů bude mimo TTIP, tak aby se to ještě více neskomplikovalo, než je teď. A za třetí, americká strana souhlasí mm, s tím, že stáhne žádost Mm, která byla vydána 20. Eh, dubna tohoto roku. Je to žádost eh, v rámci vyjednávání TISA. To se týká eh, volného oběhu dat bez jakýchkoliv kontrol z pohledu ochrany jednotlivců, tedy jejich osobních dat. Děkuji. Davide. Děkuji. Já bych chtěl vypřivítat pana velvyslance z my máme již dlouhodobý vztah a musím říct si panu velvyslanci, on řekl, že on vyjednával o obchodě již dlouhou dobu a již dlouhou dobu eh, se angažuje v obchodních otázkách. Takže asi pochopil, že situace se změnila před deseti lety také. já jsem dlouho vyjednával o obchodních dohodách tehdy a tehdy eh, tam v podstatě o to nebyl žádný veřejný zájem a i možná v parlamentu, ani zde parlament neměl žádnou možnost kontroly. Ale situace se změnila a ty obchodní dohody nyní e, se dostaly do středu pozornosti a asi proto pochopíte, že my jdeme po jednotlivých bodech a zvažujeme, jaký dopad to bude mít na naše voliče a na naše tedy občany. A e, samozřejmě to je E, e, třeba e, teď, když se zabýváme, s Ukra- zabýváme Ukrajinou, tak to také všechno zvažujeme. Takže obchod je o těch detailech a podle podle vědeckých poznatků je zde celá řada občanů v Evropě, kteří nechtějí geneticky modifikované potraviny, aby se sem dostávali. Potom jsou zde odbory, které také se bojí o hrozeb ze strany TTIP. typ Samozřejmě my to nemůžeme jen tak smést ze stolu, jako že to je nějaká ideologie nebo mýtus. Ne, my musíme to vysvětlit. A to tež platí mm, e, pro mm, e, práva pracujících. Ano, to nebude mít žádný dopad na práva pracujících, ale my, my musíme vysvětlit, že ne. A potom spory o ochraně investic. Já tady nesouhlasím s panem vyslancem, a pokud je o tyto státní spory. Ne, my máme 1400 bilaterálních smluv, které již platí a kde je e, taková obava, že by, mohli, že by mohl na, e, narůst počet těchto investičních sporů. A to má samozřejmě dopad na naše veřejné politiky. Jenom nemůžeme říci, že již máme ten systém řešení e, sporů o ochraně investic, ale to nelze takhle jenom skonstatovat. Problém je i s těmi stávajícími smlouvami. Já chci TTIP, já souhlasím s panem velvyslancem, že dobrá smlouva TTIP bude dobrá pro obě ekonomiky, také i velice jasně jsem deklaroval to na plénu i zde ve výboru, že já budu vynášet nějaké soudy až na konci, ale stejně tak Vyjednavači mají povinnost přece vyslechnout obavy politiků, odborů, nevládních organizací, veřejnosti, tak, aby eh, tyto obavy skutečně byly eh, reflektovány. Děkuji. Emma. Děkuji a děkuji panu velvyslancovi za jeho příspěvek a děkuji za to, jak jste se vyjádřil k TTIP. To je to, na co bychom se měli soustředit. Hlavně souhlasím s tím, že je třeba přesně interpretovat věci, protože jednání se vedou na omou stranách a kolem toho spoustu mýtů, které je třeba odbourat. To jsou věci, které se odehrávají a je třeba je vědět, co se odehrává a mě by zajímalo, co si myslíte o tom, jak to bude pokračovat po volbách. Stejně tak Čekáme, jaké budou výsledky senátních voleb a jaký vy si myslíte, že to bude mít dopad. Děkuji. Paní Čáke. Děkuji, pane velvyslanče, za váš příspěvek. Mm, trochu mě zamrzelo, že jste nepohovořil i nizozemsky, ale budíš. Velice se mi líbilo, jak přímo a otevřeně jste hovořil. Uh, Myslím, že je dobře, že jste ocenil význam této instituce. Stejně tak se mi líbilo, že jste se přihlásil k obnovení důvěry na obou stranách Atlantiku. Myslím si, že transparentnost je věc, kterou prezident Obama zmínil a myslím, že máme ještě co dohánět. Také se mi líbilo, že jste se soustředil na globální perspektivu, kterou potřebujeme ale je třeba se opírat o ty hlavní hodnoty, které sdílíme a my je tady v Evropě velice vnímáme. My nejsme až tak pragmatičtí, ale opravdu se držíme těch fundamentálních základních práv. Je třeba, aby to chápali Spojené státy úplně stejně. E, my budeme mít hodně co dočinění s TTIP. E, nemělo by se to Eh, státním tématem kuřat, až to všechno skončí. On, pan viceprezident Biden, často hovoří o otázkách dalších surovin. Jde o to, abychom mysleli i ekologicky. Teď jde o to, aby americká strana se otázce plynu věnovala. Uh, my máme různé problémy, zatím nevidíme, proč by to nemělo být tak naléhavé, jak to je. Stejně tak by bylo třeba oslovit členy kongresu. Já jsem byla, jsem dále členkou delegace mm, pro spolupráci s kongresem, opakovaně jsem tam byla. Někdy mám pocit, že oni se tak nesnaží udržovat s námi kontakty. A teď v otázce související s TTIP a s pohybem dopředu budeme potřebovat, aby sněmovna reprezentantů i senát eh, vyvinuli skutečně velké úsilí tak, aby TTIP nakonec fungoval. Takže prosím, abyste dostatečně jasně a zřetelně toto předal ve Washingtonu. Děkuji, Žany. Merci, merci, ambassadeur. Děkuji, děkuji, pane velvyslanče. Vy jste eh, se i úvodem vyjádřil velice sympaticky na adresu Evropanů a já jsem včera eh, skončil eh, sezonu House of Cuts, a mm, takže to bylo s Amerikou velice hezká série. A pokud je Ukrajinu, tak bych se chtěl zeptat na, názor, vaš, na náš vás, názor, pokud jde o prodej zbraní ze strany některých členských států EU, které eh, prodávají Rusku, třeba dv, eh, především Francie, tedy eh, dvě lodě Mistral a Hm, takže chtěl bych vědět, jaký je ten vztah mezi obchodem, geopolitikou a naší bezpečností, o kterém jste hovořil na začátku, jak vy to vidíte. A pokud jde o tu transatlantickou smlouvu, takže já hm, v podstatě hm, bych řekl to tež, co David Martin, co, jako sociální demokrat, ale mm, mm, řekl, závěr můj by byl jiný, to znamená, neměli bychom vyjednávat tuto smlouvu, neměli bychom to dokončit. A i mm, protože zde my máme i velké ambiciozní cíle eh, růstu v Evropě, ale to nebude určitě díky této smlouvě. A teď pokud jde o transparentnost. Zde je něco, eh, co asi vy znáte, vy znáte dobře evropské země, eh, takže možná je třeba to více relativizovat. Všiml jste si, že eh, italský eh, eh, místo předseda vlády, odpovědný za obchod, který nyní předseda Radě ministrů pro obchod v EU, tak nemá přístup k těmto dokumentům z vyjednávání o této smlouvě? A mm, mm, nám se říká, že to je kvůli Američanům, že e, my údajně jsme nezodpovědní, že mm, e, a bychom se k těm dokumentům chovali nezodpovědně, ale je tato smlouva vůbec prioritou Spojených států? My víme, že zde i americká občanská společnost, i kongres to vidí docela rezervovaně. Nelíbí se jim to. A poslední bod. Představme si, že v Americe budete pořád říkat, že veřejné zakázky, veřejná výběrová řízení, že spadají do kompetence jednotlivých států a e, že vy potřebujete tento systém, abyste rozvíjeli vlastní ekonomiku a vy mm, e, nechcete ani tedy eh, upustit od některých eh, pravidel, eh, která regulují finanční trhy, protože to by mohlo vést opět ke finanční krizi. Ale my v Evropě, jako David Martin, my říkáme, že princip obezřetnosti je důležitý princip a my mm, si Eh, eh, my, si, eh, my tedy si myslíme vždycky, že když nějaké vědecké poznatky nejsou 100% prokázány, tak mohou být politicky manipulovány. A tedy já se ale ptám tedy, když by všechny ty oblasti měly být mimo vyjednávání, tak co se smlouvy nakonec vyjde, co nám se řeknete? Ještě tady mám osm dalších přihlášek a tím pádem teď už uzavírám seznam, prosím. Děkuji Bente, děkuji i panu velvyslancovi za obsáhlé, obsáhlý příspěvek a k tomu bych se chtěl zeptat nebo poznamenat. Ano, transparentnost, to s vámi souhlasím, to je klíčová věc těchto jednání. Ale proč je tady taková obava z diskuzí ve všech státech Evropské unie, protože není jasné, o čem se vlastně jedná, co se vyjednalo. Mandát nebyl zveřejněn, tedy od samého počátku se učinila ta velká zásadní chyba. Každý chápe, že pokud se vedou otázky, vede jednání o ekonomických otázkách, o obchodu, Samozřejmě jde o produkci, o výrobu a spotřebu. Takže ty, tato jednání jsou ve středobodu pozornosti občanů členských států a možná se v Evropě o tom vede širší debata než ve Spojených státech, ale já vidím, že i ve Spojených státech se ta debata rozmáhá. Tedy ta otázka zní, na co se jednání soustředí. Já jsem člen výboru pro obchod tohoto parlamentu a mám právo jít a číst ty dokumenty vzdor tomu, že komise učinila nějaké poznámky týkající se ISDS, tak se o tom sice už nejedná, byla tam určitá doba pro konzultace, a vzali jsme na vědomí výsledek těch konzultací a tak potom vidím, že tak či onak jednání probíhají i o tomto tématu a v této atmosféře se to samozřejmě dostává do středu pozornosti veřejnosti. Ten problém je tedy, jak zvládneme situaci s ohledem na to, aby to, co se vyjedná, skutečně se občané také dozvěděli, protože se jich to bude tak či onak týkat. Otázka paní Redingové související s ochranou osobních údajů je důležitá, protože údaje uh, Osobní údaje z logiky obchodu jsou produktem, tedy audiovizuální sektor, kterého se to netýká, to je přes televizi a přes eh, rozhlasové programy se to na pořad jednání vrátí, protože osobní údaje jsou dnes součástí digitální agendy. Tedy otázka je, zda digitální agenda a tyhle věci budou dále předmětem jednání. Děkuji. Děkuji, prosím. Děkuji. Budu stručný. Za prvé chci pogratulovat panu velvyslanci k tomu, jak jasně, stručně hovořil. Myslím, že ne všichni z nás by to tak dokázali. Názory ministerstva zahraničí na evropský projekt známe. Možná pan velvyslanec to nebude považovat za nezdvořilost, když prostě řeknu, že názory bývalých komisařů nejsou jedinými názory na evropský projekt v tomto parlamentu, nejsou jedinými názory uh, v tomto výboru, v této místnosti. Jenom stručně k TTIP. Už eh, je to velmi kontroverzní u nás ve Spojeném království, eh, především ohledně SDS. Slyšeli jste od Davida Martina v podstatě umírněné výhrady k ISDS v Anglii, ne, pardon, ve Spojeném království i v jiných zemích. Ano, řekl jsem Anglie, možná co si předjímám. Ve Spojeném království eh, jsou i výrazně méně rezervované postoje k ISDS já jsem velice proamerický, žil jsem tam několik let, studoval jsem tam a studoval jsem na koleji, která se jmenuje stejně jako je mé jméno. Americká vláda musí dělat daleko víc, aby vysvětlovala ISDS tak, aby to prošlo. A potom pan velvyslanec celá jasně hovořil o tom, že je dlouhá cesta k finálnímu textu, k finálním dohodám. Může být si naprosto jist tím, že moje strana bude odkládat rozhodnutí o TTIP, než bude ten finální text předložen. Pan Valeza. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče, za laskavá slova o mém otci. K otázce TTIP. Zaprvé chci se zeptat, co se týká amerického přístupu k eh, některým druhům zboží, tam je ta otázka ambiciozní, nebo bude radši byste, aby Evropská unie byla méně ambiciozní v otázce cel. Ta celní nabídka, můžeme to očekávat ještě předtím, než budou listopadové volby? Druhá otázka. Zatím Spojené státy nereagovaly na to přání mít samostatnou kapitolu pro téma energie. Budete reagovat a pokud ano, tak kdy? A pak jste ještě zmínil orgán na podporu obchodu. Rozuměl jsem vám správně, prezident Obama to od kongresu nebude chtít? Děkuji. Pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu velvyslanci za tu upřímnou a transparentní prezentaci jeho názoru. Pár otázek. Byl jsem potěšen, že jsem slyšel, že se hovořilo o ochraně osobních údajů. To je věc, která tady v Evropě působí mnohé starosti. Velice by mě zajímalo, jak se to bude vyvíjet dál. Pak se tady hovořilo hodně o transparentnosti. Transparentnost může vést ke špat... Netransparentnost může vést ke špatné interpretaci. Máme situaci, kdy lidé, někteří umyslně, někteří neumyslně, jsou proti TTIP, aniž by přesně znali fakta. Je tady spoustu mýtů kolem toho. Jde o to, aby se od těch, kdo jednání vedou, dostalo větší míry vysvětlení lidem, tak aby lidé viděli, co je pravda a co je mýtus. A ještě k té otázce plynu zda Spojené státy chtějí v této oblasti dál postupovat. Budeme tedy doufat, že TTIP dospěje k dobrému konci. Děkuji, pan Rin. Děkuji, pane velvyslanče. Zaprvé chci vyjádřit svůj souhlas s tím, že uh, TTIP má velký ekonomický potenciál pro růst a vznik pracovních míst v Evropě i Spojených státech. Je jasné, že Evropa by se měla snažit i o růst mimo naše hranice. Je tady velký strategický potenciál Zároveň eh, můžeme vyhrát této situaci jenom tehdy, když své občany přesvědčíme, že obavy, které souvisí s ASTS, se vyjasní a nebude z nich žádná překážka. Hovořil jste o pragmatičnosti jednání a k přístupu, který povede k dobrému řešení a tady také v principu s vámi mohu souhlasit. Hovořil jste o té otázce kuřat, jde o to, že eh, v Spojených státech je určitá míra skrytého protekcionismu. Teď tedy otázka, zda jste ochotní otevřít veřejné zakázky malým a středním podnikům i z druhé strany Atlantiku. Zda jste ochotni změnit některá ustanovení týkající se národní bezpečnosti, která my v Evropě chápeme jako opatření protekcionistická. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče, za prezentaci. Já se nebudu vracet k otázce transparentnosti, protože vy jste dobře pochopil, že tady u nás je to priorita. A skutečně na vás apeluji, abyste se Eh, snažil to dobře vysvětlit, protože eh, absence transparentnosti to vede k eh, takovým různým fantasmagorickým představám a je to i zneužíváno politicky. Pokud jde o ISDS, já se k tomu nebudu vracovat, vracet, ale mám velkou výhradu právě k tomuto mechanismu řešení sporu. Vy, e, mám dvě otázky k mandátu. Pochopili jsme to tak, že Barack Obama nedostane vyjednávací mandát a ze strany kongresu, ale po listopadových volbách možná to bude jinak. Co k tomu řeknete? A další otázka. Zdá se, že nyní američtí vyjednavači i evropští vyjednavači se nedohodli na mm, začlenění e, geografických označení do této dohody a že toto se nějak zadrhlo, zablokovalo. Můžete k tomu něco říci? A děkuji a nyní paní Le Pen pane velvyslanče, blahopřeji za tu lingvistickou schopnost a volbu. A vy jste se dotknul situace transparentnosti. Ano, já jsem advokátka. Ono ono je snaží navštívit eh, vězně ve věznici, než vůbec dostat k dokumentaci TTIP. A takže my bychom měli mít právo přece konzultovat eh, ty eh, dokumenty, ale my mm, máme možnost tedy nahlížet, ale nemůžeme si vzít sebou nejenom mobil, ale ani tušku, takže to je skutečně Eh, eh, něco, co dobře symbolizuje, jak ta jednání probíhají. A nyní eh, přístup k vyjednavač címu mandátu. Takže já se ptám, stali i, i v Americe je to stejně tak, že i tam jsou pošlapány tímto ty demokratické hodnoty vůči občanům, jako v Evropě. A pokud je o zemědělství, samozřejmě Amerika je v tom větší, více produkuje. A americké farmy jsou větší, více produkují. Takže tato smlouva by měla zrušit, převrátit všechny věci i změnit eh, situaci kvůli kvót na chov dobytka, produkci a tak dále. Víme, že americké zemědělství využívá ale různé postupy, které třeba francouzi a další Evropané odmítají, zcela flagrantně odmítají. Já se za to mluvám, ale tak to je to eh, občané přece eh, jsou mm, ti, kteří udávají legitimitu. Eh, samozřejmě mm, mm, francouzské zemědělství hodně tedy potom e, trpí e, tedy tím intenzivním americkým zemědělstvím a potom i ta kvalita e, zemědělské produkce již nebude tak vysoká, tak jak vyžadují Evropané. My budeme muset respektovat americké normy, je to tedy jasná konfrontace mezi našimi zemědělskými produkcemi a myslíte si, že přece, že snad lidé nemají právo si zvolit, co chtějí jíst. Pane velvyslanče, Moje otázka je, zdali je v našem zájmu e, i e, požádat lidi, aby se vyjádřili, e, co chtějí a co nechtějí. A pokud ne, tak spíše se jim vzdálíme a sobě se vzdálíme, než přiblížíme. Rodriguez. Děkuji, paní Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. I já eh, chci také přivítat zde pana eh, velvyslance USA a eh, i mm, zde tedy mm, hovořím za Španělsko, jsem žena. A zaprvé chci říci, že i já uznávám ty příležitosti, které skýtá tato dohoda TTIP. Mm, zlepší se zaměstnanost, růst a příležitosti se zvýší, ale to znamená, že to musí být dobrá smlouva TTIP, ne jen tak, taková. A já zcela souhlasím s tím, že my nemůžeme teď anticipovat výsledky, nějak prejudikovat eh, výsledky eh, toho vyjednávacího procesu, to je jasné, ale musíme také uznat, že již teď tady jsou různé předsudky a ty předsudky tady jsou, protože tady je nedůvěra, protože tady eh, to není transparentní a nejsme adekvátně informováni. A pokud skutečně chceme eh, eliminovat tyto předsudky, tak musíme mít adekvátní informace, abychom to mohli korigovat, abychom mohli korigovat ten obrázek. A zde jsou dvě otázky, které bych eh, ráda eh, položila a potřebuji vysvětlení. Za prvé, vy jste říkal, že pokud jde o informovanost poslanců v kongresu v USA, že by to mělo být stejné jako tady. ano, Mm, takže otázka je, máme stejný objem informací? No, my zde v Evropě ale nejsme spokojeni s úrovní informací. A já se ptám, jak je to tedy eh, v Americe. Tam jsou spokojeni. A, a potom za druhé, chtěla bych také vědět, jaký je váš názor ohledně mm, eh, eh, té klauzule ISDS v dohodě CETA italský ministr, který zde vystoupil, ten má e, v kompetenci tuto oblast, tak on hovořil o tom, že pozice USA, e, e, pokud jde o smlouvu s Kanadou, že tedy podle vás je to tam nedostačující. A proč si myslíte, že to je nedostačující? Možná tady v tom se lišíme, tedy jak potom přiblížit naše pozice. Děkuji. Vy? Pan velvyslanec Gardner má slovo. Ano, pokusím se vyjádřit stručně. Tu mnoho otázek, e, které jsou tady určité klíčové otázky, které máme před sebou. Dovolte, abych začal e, otázkou, kterou nadnesla komisařka Reding, je velice důležitá a já osobně jsem zaangažován Eh, do Safe Harbor a DPPA eh, do takzvaného mm, do Umbrella Agreement, co se týče výměny eh, dat. A osobně jsem zaangažován v sledování textu o toho, co jsme vyjednali, protože je to natolik důležitá otázka, jak jste právem konstatovala. Chápu to tak, ehm, stav těchto vyjednávání vypadá takto. Jsme už hodně blízko, takže 13 doporučení jste zmínila, která vyplynula z dokumentu z minulého roku, z komise. Jedenáct z nich je velmi dobře známo, jsou zaměřeny na obchod, na tato doporučení a myslím si, že už jsme velice blízko. Mluvíme tady jen o slovíčka, o si o pár slovech. Jistě, že poslední dva, dvě jsou doporučení, která se stahují k výjimce národní bezpečnosti a vím, že tady je veliká, velice citlivá věc. Tato výjimka nemůže být použita jako celek a mm, když použiju vaše slova, měla bych být mm, využita e, jako e, mm, omezená e, výjimka. Paní komisařka Reding mluvila o takovém přístupu jako mozaika. Já myslím, že to je správný přístup. Přijali jsme ho, pracujeme tady na textu, který popíše stávající omezení v zákoně, který omezuje způsob, jak tato data mohou být sbírána pro spravodajské účely. Je pravda, že eh, jsme trošku pozdrženi a mm, eh, ne proto, že bychom neměli, mm, ne, máme tady určité interní otázky, které se eh, vztahují k interním zprávám, v Bílém domě nebyly ještě vyjasněny a můžeme Eh, veřejně v tomto mm, přístupu eh, ale mozaika říci, že některé zprávy už byly eh, vyjasněny. Jsme tedy velice blízko a jsem optimista v tom, že budeme moci reagovat velmi zásadně na žádost, která byla nadnesena v tomto mozaik approach, tedy to bylo v těch posledních dvou doporučeních a budu i pokračovat na těch, na těch dalších jednáních. Co se týče vaší otázky eh, eh, dohod obchodní, jestli dovolíte, eh, vrátím, řeknu, že neznám konkrétní odpověď, budu se sám informovat a vrátím se k tomu. Co se týče toho, co myslím, nadnesl pan Martin, asi jsem byl špatně pochopen. Já plně souhlasím s tím, co jste řekl. A sice eh, dnešní doba není jako doba před deseti lety, jsou to požadavky po větší transparentnosti, které se jistě navýšily a proto bych konkrétně, jak jsem řekl v zahávací poznámka řekl, že tato jednání jsou víc transparentní než vyjednávání před deseti nebo pár lety. A e, tato, vidíme tuto skutečnost, e, že je tady zvýšený počet konzultací, e, která souvisí s těmito jednáními. Vytvořili jsme nový počet poradních skupin. A myslím si, že obě strany, jak komise, tak my, můžeme konstatovat, že úroveň konzultací a briefingu, které se konají teď, jsou, nemají žádný precedens. Takže tady si můžeme shodnout v tomto bodě a nechci snižovat význam transparentnosti. ISDS je jasné, že tady tady se ne, ne, nejsme ve shodě a mohu k tomu pouze jako bývalý právník říct, že miluji toto téma. Vlastně mm, jsem už věděl o ISDS mm, před dlouhou, dlouhou dobou, když pouze pár lidí bylo informováno o existenci ISDS. Jenom bych vyzval ty z vás, kteří jsou skeptičtí v této otázce, abyste ještě eh, konzultovali, eh, abyste se podívali na model eh, nové investiční dohody, kterou jsme vydali po letech konzultací s jednotlivými aktéry. A tady najdete odpověď na mnoho vašich obav, které jste vyjádřili. Například obavy, které byly vyjádřeny v oblasti SDS, se týkají toho, že e, to interferuje s očekáváními podniků, které nevědí, jestli udělají zisk. To není pravda. Abychom mohli udělat povrat žádost v rámci modelu VIT a jiných opatření, musíte daleko e, více ukázat, že, má, že jste schopni, že, e, jsou, že tady postupujete správně. Jsou tady vysoké limity. Těm z vás, kteří jsou skeptičtí, a tady slyším stále stejné poznámky, například ze eh, Švédska eh, nebo jiné případy z eh, Kanady nebo v případ Philip Morris. To všechno jsou stále stále případy, o kterých se diskutuje. A lidé nikdy nemluví o tom, že tyto případy jsou případy, které byly, které ne, to nejsou případy, které byly rozhodnuty. My nevíme, o jak padne rozhodnutí v těchto případech. Takže prosím, buďme trpěliví a vyčkejme, eh, jak budou tato soudní rozhodnutí vypadat. Náš americký model BIT má sobě, eh, obsahuje opatření, která eh, pozdržují některé žádosti. Jsou tady opatření, která eh, poskytují vláda příležitost eh, vydat detailní hlavní směry o interpretaci závazků, o kterých se vyjednává. Jsou tady určitá opatření limitní, to znamená určité limity, v rámci kterých mohou investoři přenést žádosti. Eh, jsou tu eh, organizace občanské společnosti, které mohou přenést vlastní žádosti. Spousta žádostí v rámci SDS je eh, nejasných. A chtěl bych říci, že tato opatření jsou důležitá. Když se podíváte na jednotlivé záznamy, najdete to ve zprávách, které byly vydány v rámci ISD za posledních leta. Ehm, tak tady najdete eh, kompletní záznamy ISDS a tam uvidíte, eh, že mm, daleko více eh, případů nebylo prohráno než vyhráno. Jsou tu, byly to podniky, kterým se nepodařilo vyžádat si, získat očkodné. A konečně bych řekl těm z vás, kteří věří v ochranu životního prostředí, tady jsou tady zelení v místnosti, to není jenom nástroj pro to, aby velké podniky podkopávaly určité standardy ekologické. Je tu šest šest případů STS, které jsou ještě otevřené ve Španělsku. Proč? Protože Španělsko přijalo legislativu, která eh, motivovala investory eh, v obnovitelné energie, solární panely a podobná zařízení. A eh, španělská vláda se rozhodla, že zvrátí tyto, tato opatření, ale budou chtít motivovat investory, aby se vrátili do Španělska. Ti, kteří jsou skeptičtí této místnosti, myslíte si, že to bylo špatné, že investoři řekli, že to není správné, Ehm, nemůžete zpětně ehm, eliminovat, ehm, nemůžete zpětně toto vrátit. Máte tady, oni přišli o 100 miliony dolarů. Eh, takže to není pouze nástroj pro velké podniky. Ale hodně se mluvilo o ISTS, jsem velmi rád si posedím s některými z vás této místnosti, kteří jsou skeptičtí tváří tvář tomuto mechanismu. Eh, k TPA. EMA, eh, myslím, změnila TPA. A k tomu mohu říct pouze toto. Eh, jsme eh, optimističtí a budeme pokračovat práci, která byla započata. Není to poprvé v historii, kdy postupujeme v několika, na několika frontách a toto určitě není neobvyklý stav. Hm, možná hm, neuvěříte tomu, co říkám. Já jsem mluvil s celou řadou lidí, kteří dělali pilotní projekty v kongresu, byly to obchodní dohody, jsou to lidé, kteří jsou šéfy mezinárodních podniků a orgánů. A tito lidé mi velmi důvěrně sdělili, že ty hlasy jsou tam. Jen získejme, uděláme dobrou dohodu a získáme hlasy. Já jim věřím až se toto ukončí, eh, nevím přesně, to vám říct nemohu, ale mm, věříme dnes, že se nám podaří uzavřít tuto dohodu do konce příštího roku. Pan, ano, zaslechl jsem, že je tady diskuse o Mistral, eh, Mistral francouzsky. Ehm, tady jsme jasně eh, dali, ukázali naše stanoviska mm, a i ostatní evropské země vyslali jasný signál, i francouzská vláda má jasné stanovisko k tomuto a já už vlastně k tomu ne, nic nemusím dodávat. Chápeme, že eh, kdyby to bylo zrušeno, eh, tak by se eh, velké pokuty musely platit, ehm, ale mm, Eh, předpokládám, že to není úplně nešťastná záležitost, když se podíváme na to, co se děje na světě. Zmínili jste se o eh, eh, tom, že projekty v rámci, projekty týkající se růstu TTA jsou příliš ambiciozní. Možná ano, možná ne, ale já odpovídám takto. Tak co? Evropa potřebuje růst, potřebuje nová pracovní místa a jedna věc, o které jsme si jisti, je, že tato dohoda povede k dalším růstům a e, zaměstnanosti. Jsme v situaci, kdy řekneme 4,5 nárůst HDP nestačí, e, bude nám trvat ještě mnohem hodně, hodně času, než dosáhneme této úrovně. Já myslím, že e, si nemůžeme dovolit tento luxus. Potřebujeme všechno, co povede k růstu dnes. Už tady není mnoho pák, možná je to ještě digitální agenda, možná reforma trhu práce, třeba se mnou nebudete souhlasit, ale jedna věc je jistá. TTIP je jednou z nejvýznamnějších hybných pák tlak pro vytváření růstu. Transparentnost. Ano, to se to se štáhlo jako červená nit mnoha příspěvky a už jsem odpovídal panu kolegovi. Nemůžeme poskytnout vysokou míru transparentnosti v těchto vyjednáváních, eh, než eh, eh, když naši, naši členové v kongresu jsou rádi, že existuje tato míra, mají přístup, naši zaměstnanci mají skutečně přístup k našim vyjednávacím dokumentům. Můžeme udělat více mm, Nevím, jak ještě eh, mm, reagovat více na obavy, které byly vyjádřeny tímto výborem. Eh, nevím, co více ještě bychom mohli udělat. Chtěl bych dodat jen toto. Ti, kteří z vás jsou skeptičtí v otázce transparentnosti, eh, tak se podívejte na webové stránky, než budete posuzovat, že nejsme dostatečně transparentní. Najdete tam obrovský počet informací. Vyjednávací mandát, o kterém jste tady hovořili, je na našich webových stránkách. Je to vysoká skupina, která pracuje a podává zprávy kongresu to tam všechno najdete, není to žádné tajemství, není to nic utajeného a že bychom omezovali um, počet, um, počet dokumentů, ke kterým máte přístup. Co se týče veřejných zakázek, tady bych prostě řekl, že eh, je v tom trošku mytologie zase eh, v oblasti veřejných zakázek ve Spojených státech. Ano, eh, míra otevřenosti v Evropě a v USA je zhruba podobná. 320 miliard eh, je přístup, je mm, eh, přístup, kterou, který poskutují oba, eh, obě strany. A požadavky Američany, podívejte se na to, tady jsou, to je kontraproduktivní situace. To neposune tato jednání ku předu. My žádáme Evropany, aby byli konkrétnější eh, v tom, eh, kde jsou komerční zájmy. V momentě, kdy budeme mít konkrétní seznam jejich požadavků, si můžeme sednout a určit, jestli na to můžeme reagovat. A ano, eh, my máme ústavní systém, jak víte, federální vláda může dát mandát tomu, jak vydávat Um, peníze daňových poplatníků. Ale um, otázka je, jste ochotni uh, se um, do tohoto pustit a aby toto bylo možné, tak bych navrhl, že nejlepší způsob, jak přesvědčit guvernéra nebo legislativce, aby se uh, pustili vše jednání a ukázat mu výhody a příležitosti, které uh, by jejich státy tímto získaly. Tarify Eh, to je to, co říkal Jaroslav celá zboží, naše stanovisko zůstává. Ano, předložili jsme nabídku, jak eh, víte, eh, bylo to příliš nízká úroveň, přikivujete, no to není ještě konec diskuzí. Opakovali jsme, že chceme plnou eliminaci těchto ehm, eh, cel. Tady zůstává naše stanovisko a budeme diskutovat s komisí o tom, kdy a jak budeme moci zlepšit naši nabídku. Máme to v úmyslu, ale kdy, to je ještě otázka otevřená. Eh, separátní kapitola týkající se energie. Stále otevřená otázka, ehm, kdy budeme moci začlenit ehm, témata eh, související s energií k dalším kapitolám. Ano, jsem rád, že jste ji položili, to je důležitá otázka. Myslím si, že se zvláště mysleli na vývoz eh, eh, zemního plynu za předpokladu geopolitického kontextu, to je důležité, ale Jaroslav jistě ví, že už jsme pod eh, že už tady máme určité dohody, s, máme tady exportní licence 93 miliard kubických metrů plynu, kubiků metru, což pokrývá obrovské procento současného ze spotřeby evropského plynu. Ale myslím si, že symbolika toho, eh, že v rámci dohody o volném obchodu eh, eh, tady máme povolení tohoto orgánu, že to bude automatické povolení, to je důležité. Pokud bude podepsáno TTIP, pak tady budeme mít dohodu o volném obchodu a žádost dalších přístupů k vývozu zemního plynu by přišla automaticky. Myslím si, že jsem už zmiňoval plyn. Toto pořád musíme ještě ukončit do konce příštího roku a Další opatření, to je všechno součástí našich diskuzí. Eh, GIs, to bylo diskutováno na konci. Tady máme odlišný systém ochrany mm, eh, práv duševního vlastnictví ve Spojených státech. A toto nebylo překážkou mimochodem pro eh, evropské vývozce potravinových výrobků. Víte, že Evropa má přebytek 6 mm, miliard dolarů eh, v obchodě s Spojenými státy a eh, tato míra roste. Skutečnost, že ochraňujeme mm, mm, potraviny a systém značek eh, obchodních a geografických značení. Toto nebylo překážkou pro navýšení vývozů z Evropy. A řekl bych to takto. V určitých eh, případech eh, eh, to Evropané trošku přeháněli tyto požadavky, protože to pokrývá názvy, které jsou buď generické nebo semigenerické. V mnoha příkladech jsme rádi, že o tom můžeme s vámi diskutovat. Například Parma, sír, Evropané to trošku pletou s parmeggiana a jsou tu různé typy síru, týká se to také masa, vína. Vedla se diskuse, byla tu diskuse o velkých zemědělských usedlostech. Jak může vůbec Evropa konkurovat těmto velkým takzvaně výrobním továrnám? To je mýtus. Všechny naše, že naše velké usedlosti jsou obrovské továrny, které spolknou Evropu. Um, levnou Evropu. Um, um, naš, máme různé typy eh, zemědělských podniků, máme také malé a střední zemědělské podniky a mohu vám říct, že americký, američní spotřebitelé eh, se stávají sofistikovanějšími. Máme tady také levné výrobky, možná nejsou úplně kvali, více kvalitní, ale máme také i dražší výrobky eh, s vyšší mm, kvalitou. Mm, a myslím si, že je mytos e, říkat, že e, Evropa, e, že, že američané neocenují vysoce kvalitní evropské produkty, které přicházejí z určitých oblastí mají specifické ingredience. Ehm, ano, je to volba spotřebitelů, souhlasím, eh, jako co budou chtít jíst, ale mm, politici by neměli za ně činit tato rozhodnutí na politické bázi. Je zajímavé, že některé členské státy v Evropě, které ze 100% ehm, hlasovali proti vědeckým ehm, eh, poznatkům tohoto úřadu, 100%. Proč? A mimochodem ani nemusí říkat, proč nesouhlasili s EFSA, jenom prostě e, podali nesouhlas. Hrozně rád bych viděl tyto země, které nesouhlasili, e, aby na vědeckých, základě vědeckých poznatků řekli, proč nesouhlasili s EFSA, proč nesouhlasí s Evropskou asociací a vědeckou institucí. E, toto není založeno na vědeckých poznacích, je to založeno na politických premisech, premisách a to je náš problém, před kterým nestojíme. A pak to byla na závěr ještě nějaká otázka ISDS a CETA. Upřímně řečeno, řečeno, já jsem eh, neprošel těmito opatřeními, takže nejsem schopen teď reagovat. Chci vám poděkovat, pane předsedo, za příležitost, kterou jste mi poskytl být mezi námi. Jistě budeme mít ještě příště příležitost mluvit o těchto a jiných otázkách v následujících měsících. A jak jsem řekl ve svém zahajovacím projevu, mé dveře jsou vždy otevřeny, budou otev, pro otevřený transparentní dialog, který doufám povedeme. Eh. Děkuji, mnohokrát děkuji. Děkujeme, pane velvyslanče. Jsem si jist, že budeme mít ještě další šance spolu diskutovat, možná diskutovat i o ISDS, CETA, o dopadech TTIP. Děkuji vám všem. Budeme v kontaktu. Kolegové, kolegyně, prosím opuste místnost a prosím pouze koordinátory, aby se trvali. Teď bude následovat schůze koordinátorů in camera takže prosím všechny ostatní, aby opustili místnost.